Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est reprise. Kolegové, prosím, abyste se posadili. Pokračujeme práci. Na pořadu jednání máme sdělení našeho hlavního zpravodaje Zikvrída Muresana o návrhu rozpočtu na rok 2018. Vyslechli jsme si sdělení o návrhu rozpočtu, které prezentoval pan komisař Ettinger. Konstatovali jsme, že závazky máme o 1,4 navýšená, zatímco platby o žádná celá 8 je ale pravda, že v posledních letech klesaly, hodně klesly. A přijali jsme v hrubých rysech návrh rozpočtu 2018 15. března 2010, takže tedy 2017, takže teď je na čase připravit se na naše třístraná jednání. A máme tady od našeho hlavního zpravodaje návrh mandátu pro vedení těchto jednání. Slovo má hlavní zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Vím, že je těžké bavit se o rozpočtu, když je venku takhle krásně. Ale na druhou stranu já si myslím, že je až příliš horko. Takže já si myslím, že kolegové, eh, kteří přišli na zasedání rozpočtového výboru dnes odpoledne, se rozhodli správně, protože tady máme příjemné klimatizované prostředí. Eh, návrh rozpočtu, který předkládá komise ve výši 160 miliard euro, to jsou tedy položky na závazky, to je vlastně asi nejvyšší eh, rozpočet, eh, který kdy Evropská komise předložila. Teď nás čeká rozpočtové řízení, kdy vlastně na základě našich eh, vodítek, které jsme přijela, přijeli v březnu ve Štrasburku, Potom komise tedy tenhle ten návrh předložila v, v květnu a my se nyní bavíme poprvé o návrhu zprávy, který jsem rozeslal před několika dny. Čeká nás tedy trialog v polovině července zde v Bruselu a potom hned po prázdninách se budou předkládat pozměňovací návrhy, přijmeme tedy pozici Evropského parlamentu, to bude v říjnu, potom budeme mít smírčí řízení a doufáme, že tedy všechno proběhne v pořádku do konce roku. Jak vypadá návrh rozpočtu a co si o něm myslím? Takže ty všeobecné priority, které jsme přijali v našich um, směrnicích v březnu, což je tedy hlavně růst pracovní příležitosti a také bezpečnost a občané, to eh, návrh rozpočtu respektuje. Konkrétně jsem říkal, že tedy k otázce růstu a pracovních příležitostí bychom se měli zaměřit na oblasti, které posilují naši ekonomiku a dělají ji konkurenceschopnější, to znamená inovace, infrastruktura, malé střední podniky. A co tedy komise navrhuje? 7,3 navíc na Horizont 2020, to je tedy ten velký inovační program potom 8,8% na eh, Connecting Europe Facility, eh, plus 9% na Erasmus a potom ještě 233 milionů euro pro iniciativu eh, pro zaměstnanost mladých. Hmm, to si myslím, že je správné, protože nezaměstnanost mladých je v Evropě příliš vysoká. Když zmiňuji nezaměstnanost mladých, tak musíte vědět, že komise už, když předkládala návrh rozpočtu, do toho zahrnula eh, navrhovanou revizi víceletého finančního rámce, jak jsme se na tom shodli s radou a parlamentem, ale vlastně eh, eh, v té chvíli to ještě nebylo schváleno, ale komise už to zvážila, vzala to v potaz, což pro nás tedy bylo dobré, posílilo to tlak na radu a ukázalo se, že Spojené království, které blokovalo přijetí eh, víceletého finančního rámce, už eh, eh, stáhlo svoji výhradu. Takže pokud tedy revize víceletého finančního rámce projde, už můžeme tedy schvalovat rozpočet pro příští rok na základě revidovaného finančního rámce a to znamená tedy vlastně na základě těch nových priorit a už nejsme vázáni tím, co jsme si přijali v roce 2013. Takže okruh 1a Eh, jak už jsem říkal, Erasmus, infrastruktura, inovace. Tady je minus 2,6%. To se pojí s programem COSME, pro, pro, program pro malé střední podniky. Tady si to musíme vyjasnit já vlastně eh, pracuji na těch zvýšeních, nebo jsem rád, že došlo k zvýšení eh, u těch ostatních programů, ale eh, jsem smutný, že došlo tady ke snížení u Kosme. Někdy je to jeden rok je to vždycky vyšší, druhý rok je to nižší, tady vlastně se to pojí s rozpočtovým programováním a minulý rok ta částka byla abnormálně vysoká, takže mm, srovnání tedy s předchozím rokem mm, asi není úplně spravedlivé. Ale musíme si uvědomovat také, jaké vysíláme eh, politické signály. My říkáme přece, že malé střední podniky jsou důležité pro vytváření pracovních příležitostí, chceme je posílit. Takže minus 2,6% to je špatný politický signál a budeme tedy muset v komisi pracovat na tom, abychom to nějak eh, poupravili. Ještě jedna oblast, kde se musíme eh, zabývat tím, vlastně spolupracovat s výborem ITRE. Tady se snížily částky pro Galileo a EGNOS pro velké infrastrukturní projekty a v této rozpočtové položce. Tedy když se podíváme konkrétně na Galileo, tak tam je malé zvýšení, takže všechno to snížení je v EGNOSu a musíme se podívat, jestli tady opravdu jde o potřeby těch programů pro příští rok. Musíme si to vyjasnit v eh, nadcházejících týdnech tom okruhu 1a také komise eh, předpokládá 40 milionů eur pro e, přípravné aktivity pro obranu. To já podporuji už od začátku roku, protože si myslím, že to je správné myšlení i v oblasti obrany, zejména tedy oblasti výzkumu pro obranu. E, tam, kde členské státy jsou ochotny spolupracovat a e, pojit e, své e, zdroje pro to, abychom dosáhli nějakého výsledku, abychom se potom zase o něj rozdělili v daném sektoru mezi členskými státy, tak to je lepší než scénář, který jsme měli doposud a sice, že děláme všechen výzkum 28krát, všechny prostředky vynakládáme 28krát a potom ty výsledky jsou velmi podobné. Eh, takže samozřejmě eh, v to, ty samotné vojenské eh, výdaje jsou nižší než třeba v USA, ale problém je vždycky nedostatek synergii, nedostatek efektivnosti a to tedy si myslím, že má být napraveno mm, těmito aktivitami v oblasti obrany. Jak tedy víte, u 1b platby jsou velmi důležité. Předpokládáme, že operační programy eh, budou prostě eh, bez problémů probíhat příští rok. Teď vlastně máme 469 ze 164, tedy 164 ze 469 orgánů už je akreditováno, hm, takže předpokládáme, že operační programy eh, naberou na rychlosti a musíme tedy zajistit, že ty peníze pro platby v, té, eh, v tomto okruhu jsou dostatečné, takže se tam došlo ke zvýšení asi 25%. Co se týče okruhu 2, tady je eh, zvýšení asi 1% a marže, eh, které, mm, marže pro nepředpokládané krize je ve výši 718 milionů euro já v návrhu zprávy říkám, že musíme monitorovat, zda tato marže je dostatečná pro reagování na nepředpokládané uvánosti, události. Protože třeba v minulém roce jsme potřebovali z ničeho nic asi 500 milionů euro. Kromě toho eh, máme tedy monitorovací skupinu spolu s komicí k eh, tři, k okruhu 3. Eh, potom jsme hovořili také o ISF a AMIF. Ehm, eh, komise říká, že ehm, vrchol krize uprchlické už je za námi a nyní už vlastně eh, nejsme v situaci, kdy jeden milion uprchlíků přichází do Evropské unie ročně, jak tomu bylo v roce 2015, takže potřebujeme méně peněz na řízení této naléhavé situace. Kromě toho máme nařízení dublinské a další právní akty se neimplementují vlastně od příštího roku a vše, všechno to trošku probíhá pomaleji, než se očekávalo. Takže tady ty potřeby jsou nižší než v minulém roce a proto komise tedy navrhuje snížení jak i u AMIFu, tak u ISF. Ale já jsem ohledně toho skeptický. Uh, i dnes eh, dopoledne na monitorovací skupině se ukázalo, že to vychází z optimistického scénáře a pokud dojde k jakémukoliv neočekávanému vývoji, tak bychom vůbec nebyli v situaci, kde bychom byli akceschopní a ve východním středozemí prostě eh, vidíme, že zatím ta dohoda s Tureckem eh, platí, ale ve středním ehm, středozemí ty počty uprchlíků, kteří přicházeli z Libie, jsou vysoké a musíme s tím něco udělat, musíme taky se postavit za Itálii, musíme ji podpořit. V případě, pokud se situace tam nezlepší a proto říkám, že ty škrty ohledně AMIFu a ISF, já jsem tedy ohledně nich kritický, zejména tedy co se týče ISF. Například tam se hovoří o boji proti eh, přeshraniční kriminalitě a tahle ta položka byla seškrtnuta ve chvíli, kdy eh, eh, dochází k útokům jako ten v Londýně a tam se ukázalo, že třeba ti útočníci už byli, na ně bylo upozorňováno dva roky předem v jiných členských zemích. Takže tady opravdu je potřeba vyměňovat informace mezi členskými zeměmi. Eh, ještě tedy na závěr k okruhu 3 komise navrhuje, jak už jsme žádali, navýšit rozpočet pro agentury Unie, které zodpovídají za spravedlnost a vnitro, EULISA, EOSE, EASO, Europol, Frontex. A víme, že tedy ty míry, které navrhují, jsou nižší než to, co samotné agentury požadují. Takže budeme muset spolupracovat eh, jak s agenturami, tak s kolegy z výboru LIGE, LIBE abychom si něco udělali. Takže řekněme, agentury žádají příliš mnoho, mm, mm, komise říká, že vůbec nejsou schopni to absorbovat a že méně je více, takže je potřeba to vyhodnotit. Potom máme navýšení eh, programu IPA Turecko a eh, zase snížení programu IPA mm, eh, na Balkáně. Tady jsem vlastně hovořil s komisařem pro sousedství. A to je opět špatný signál, protože zvyšujeme finanční prostředky pro eh, program pro Turecko, ale je, si myslím, že pokud eh, eh, takhle, je to špatný politický signál. A ještě poslední prvek k okruhu čtyři. Zatím nevíme, jak to bude s pokračováním té turecké, eh, řekněme, facility pro uprchlíky. Tam ještě pořád 132 milionů marže, ale eh, nepadlo politické rozhodnutí o pokračování tohoto nástroje eh, pro uprchlíky s Tureckem. Mm, to rozhodnutí by mělo padnout co nejrychleji, protože mm, pokud komise třeba navrhne pro Turecko více pro příští rok než 232 milionů, tak budeme muset nalézt nějaké zdroje financování a to by mohlo eh, být komplikované. Takže v okruhu čtyři v tuto chvíli jsou některé prvky, které potřeba vyjasnit, vyjasnit zejména tedy co se týče toho západního Balkánu, ale ono to všechno eh, záleží na tom nástroji eh, pro eh, Turecko pro uprchlíky. Pane předsedo, tolik tedy ode mě a těším se na názory kolegů, taky na pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrhy prosím před, předkládejte dnes do 18 hodin. Hlasovat budeme příští týden a hlasovat na plenárním zasedání budeme v červenci. Letní trialog proběhne v polovině července, takže na závěr bych řekl, že komise mm, zareagovala na naše eh, hlavní priority, ale přece jenom jsou tam některé věci, eh, které ještě jsou potřeba trošku přizpůsobit, kde ten rozpočet je potřeba přizpůsobit, zejména v oblasti migrace uprchlíků. Mm, je potřeba vidět, jak, jaký bude taky vývoj v následujících týdnech a měsících a ukáže se, zda tedy zdroje navrhované komisí jsou dostatečné. Děkuji. Sí, Děkuji, pane zpravodaji, za tak jasnou až pedagogickou prezentaci hlavních linií návrhu rozpočtu na rok 2018. Já navrhuji, abychom teď dali slovo stínovým zpravodajům a první z nich je Daniele Vioty. E- Děkuji, pane předsedo. To je pro mě opravdu velmi vzrušující hovořit poprvé jako stínový zpravodaj tady v Evropském parlamentu, takže využívám této příležitosti, aby všechny pozdravil a poděkoval. A připojím se nyní do diskuze. Děkuji zpravodaji, protože myslím, že pracoval dobře, vyváženě, komplexně a důkladně. A vzal v úvahu také různé přístupy, které existují tady v tomto výboru, v tomto parlamentu, bere v úvahu různá stanoviska. Je to návrh zprávy, který třístranných jednáních nechce reprezentovat politickou pozici, ale stanovisko důležité instituce, jako je ta naše. A tu také zjednodušuje naši práci. Mám na mysli různé věci, které jsou obsaženy v tomto návrhu, které jsou pro nás velmi důležité, jako například záruka pro mladé, nebo otázka rizik, pokud jde o placení závazků v příštích letech, to je věc, které také věnujeme velkou pozornost. To souvisí s riziky, jimž budou vystaveni naše občané, naše úřady, takže vždycky jsme zdůrazňovali tento aspekt. Je to tedy pozitivní, vyvážená, důkladná práce, kterou odvedl kolega Muresan až dosud a ta je důležitá také proto, že se zde věnuje pozornost také jiným oblastem, jako jsou podpory podniků. O tom se právě hovořilo před chvílí. Také otázka migrace, integrace uprchlíků, obrany a bezpečnosti. To samozřejmě neznamená, že tato práce, kterou až dosud eh, předložil pan Muresan, nemůže být eh, pozměněna. Na tom právě pracujeme. I dnes jsou zde prvky, o kterých pracujeme, věnujeme tomu pozornost, v některých případech se snažíme tu cestu ještě upravit. Naším záměrem není někoho opravovat, ale snažit se některé body ještě vylepšit. V tomto smyslu ty pozměňovací návrhy, které předložíme v průběhu dnes, dneška, půjdou prostě přesně tímto směrem, jak zpravodaj už ví. Jsou to iniciativy, které nechtějí nic napravovat, ale vylepšit. Mám na mysli například iniciativy nebo návrhy, které předložíme zpravodaji k velkému tématu pro mladé. Ať už se jedná o záruku pro mladé nebo o Interrail, k tomu my předložíme návrh dobře naformulovaný návrh, který vezme v úvahu nejen některá specifická odvětví, ale bude mít také širší pole působnosti, stejně tak jako předložíme návrhy, to už oznamuji teď, návrhy na změnu, na zlepšení. Pokud jde o migraci, a bezpečnost. Budeme se snažit také rozlišovat mezi oběma tématy, aby bylo možno lépe postupovat eh, jak v oblasti migrace uprchlíků, tak i v oblasti bezpečnosti, protože podle mě je třeba přistupovat k těmto dvěm věcem odděleně a různě. Pokud je o obranu, tak v podstatě tady také souhlasíme. Souhlasíme ohledně Turecka. Ale pokud jde o nás, tak priorita pro naši frakci je rozšířit tu obranu za naše hranice, ale na všechny naše hranice. Na východě, na středozemním pobřeží a všude jinde. Musíme se ovšem stále držet jednoho hlavního principu. Myslím si, že u toho povedeme bitvu také s komisí, ale spíše ještě s radou v příštích měsících, až zpravodaj povede naši delegaci. Pro každou novou intervenci musí být eh, naplánovány nové peníze. Pokud chceme intervenovat, pokud chceme u projektů, kulturního charakteru, projektů pro mladé, projekty pro podniky, projekty pro uprchlíky, které nejsou zatím ještě obsaženy v našem víceletém finančním rámci. Pokud nejsou tedy tyto víceleté prostředky odblokovány, tak prostě musíme naplánovat nové finanční zdroje. A to je základní princip, ze kterého vycházíme v radě budeme muset ukázat, co se děje kolem nás, protože velmi často je rada zavřena ve svých eh, zámcích a vůbec neví, co se děje kolem. Naše instituce na závěr mají velmi omezený kredit u našich občanů, opravdu velmi omezený. A nemůžeme ho ještě více stenčovat. A při každé příležitosti, když se objeví nějaké téma související s rozpočtem, tak se rozhodně neobjevuje na prvních stránkách novin spíše někde úplně vzadu drobným písmem, protože to není zajímavé, je to nudné, nicméně ten rozpočet právě, to je věc, která by mohla sloužit ještě k podpoře kreditu našich institucí, našich občanů. Jednat budeme ještě v následujících dnech a měsících a týdnech, abychom tedy dospěli ke kompromisu. V následujících hodinách předložíme své pozměňovací návrhy Tím chceme pomoci, opravdu upřímně pomoci s tím, že se budeme držet svých principů a jsme i nadále k dispozici, aby to stanovisko parlamentu bylo co nejjednotnější, ale také co nejrozhodnější, aby přinášelo skutečnou perspektivu. Děkuji. Děkuji. A teď eh, Anneli Jetemaky. Merci. Je parle finnois. Děkuji, budu mluvit finsky. Ensinnäkin kiitokset kollegalleni Muresanenille hyvästä ja Vážený pane předsedo, děkuji panu Muresanovi, který pracoval vyváženě při práci na této zprávě. A potom bych ráda poděkovala zpravodaji a řekla, že máte úplnou pravdu, když říkáte, že zemědělci musí získat podporu v souvislosti s ruským embargem, tak je to nutné, je to dobré rozhodnutí. Useilla ja useimmilla sektoreilla se johtuu nimenomaan Venäjän vasta. A také z různých důvodů je to omezené. Ty sankce dál platí. A komise to chce dokonce zpřísnit a komise se prostě nemůže vyhnout své odpovědnosti. Nemůžeme přece připustit, aby pouze některé sektory v Evropě nesly celé to břímě odpovědnosti se všemi souvisejícími náklady, které se pojí s těmito sankcemi. Toto všechno by se mělo náležitě zohlednit v rozpočtu, abychom společně všichni nesli důsledky za naše společná rozhodnutí. Děkuji, že jste na to pamatoval ve svém návrhu. Dále chci připomenout, že je také důležité reagovat na změnu klimatu. Komise se zavázala k 20% cílům v oblasti snižování důsledků změn klimatu. Tyto cíle se nám bohužel nedaří plnit ani v tomto rozpočtu. Nemáme dostatečná opatření, která by vykrývala úsilí potřebné ke splnění tohoto cíle, to znamená zmírnění dopadů změny klimatu. Zazněla řada vznešených prohlášení, ale na praktické kroky stále čekáme a situace už je opravdu neúnosná. A dále za třetí chci připomenout vysoce aktuální otázku v Unii. A totiž rozvoj společné obrané politiky. V tomto směru podporuji návrhy komise, Myslím si, že naším cílem by mělo být, aby díky tomu celkově naše výdaje na obranu v Evropské unii byly ušetřeny, aby díky rozumné spolupráci a rozumnému plánování byly prostředky vynaloženy efektivněji, aby se spojily prostředky z vnitrostátních rozpočtů a z evropského rozpočtu. A pak je tady ještě otázka migrace. A nové překvapující výzvy související s uprchlickou krizí. Předpokládáme, že to bude dlouhodobě ovlivňovat i naše plánování, naše jednání. I tady musím říct, že si nemyslím, že bychom tady měli v nejbližších letech šetřit. A velmi se s tím stotožňuji. Myslím si, že by to mělo být dostatečný prospor v našich rozpočtových plánech v nejbližších letech. Myslím si, že je dobře, že Unie dále oživuje možnosti investiční spolupráce i s Afrikou. Podporuje tady investice v, tom, v té externí dimenzi. Musíme se snažit právě potlačovat příčiny, důvody, ze kterých se lidé rozhodnou utéct z domova. Nemají práci, nemají co jíst, nemají z čeho žít a proto se rozhodnou, že chtějí utéct. Aby si zachránili holý život, ale také možnost živobytí. A na to všechno musíme do budoucna pamatovat i v rozpočtu. Děkuji. Pan Tarant. Merci, monsieur le président. Just to Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit finsky, abych tady podpořil tuto dimenzi, takže omlouvám se. Já se domnívám, že zpravodaj odvedl skvělou práci v tomto svém návrhu. Ale přece jenom bych byl rád, kdybychom my jako parlament dokázali na podzim trošku víc zdůraznit širší souvislosti. V té naší zprávě, jak už říkala kolegyně Jetemeky, první věc se týká klimatických změn. Nevím přesně, jak se to vlastně řekne finsky. Aha, už vím. Ale za druhé. Podpora trhu práce. Jak už říkala Anely, ta už se v podstatě velice obšírně vyjádřila k otázce klimatických změn. Já chci jen doplnit, že i skupina zelených tady v parlamentu podporuje Evropský fond Solidarity. My to podporujeme, ale přece jenom je na místě otázka, proč až 80 prostředků chceme stáhnout z programu Erasmus. I naposledy na schůzi výboru pro rozpočet, kdy jsme se sešli s komisařem Ettingerem, nad tím vysel otazník. že je dost paradoxní, že Erasmus, jehož výročí jsme minulý týden ve Štrasburku oslavovali, pokud nebudeme stavět na, těch, na těchto úspěších, tak to nebude správná politika. A ještě v neposlední řadě už Jens Kajer zmínil otázku dalšího vývoje evropských penzí. Já myslím, že je nejvyšší čas přehodnotit úpravu pro zaměstnance a zohlednit krátkodobé a dlouhodobé úspory, pokud jde o důchody. Pokud si správně vzpomínám, pan komisař Ettinger naznačil určité kroky, které by se měly do budoucna podniknout, aby se ty důchody zajistily. Ale můj požadavek na nás na všechny, zejména na pana zpravodaje a ostatní kolegy, spočívá v tom, že bychom se zřejmě měli pokusit o důchodovou reformu. Aby veřejnost, aby občané Evropy tyto věci nevnímali jako něco, co děláme jen sami pro sebe. Je to citlivá záležitost. Vím, co to je důchod a doufám, že se ho také dožiju. Ale je to velice složitý problém. Pokud se zaměříme jen na sebe, může to vzbudit dojem, že nás až tak nezajímají důchody v Řecku, Rumunsku nebo Estonsku. A že přemýšlíme jenom o sobě. A to musíme důkladně zvážit. Musíme být opatrní. A dále, pane předsedo, pokud je o důchody, četl jsem velice dobrý rozhovor bývalým francouzským kolegou. A s panem Kenenem z Finska. A e, otázka zněla, půjdete do důchodu? On říkal, to nejde, nemůžu opustit život, ale tradiční důchod je něco, co dostanete za usilovnou práci, ale já musím říct, že jsem byl pouze politikem a eh, automobilovým závodníkem. V obou věcech eh, jde o otázku chování, vystupování. V každém případě já si myslím, že by se měla zajistit opětovná zvolení poslanců, aby se optimalizovala jejich penze. Tím, že se zajistí opětovné zvolení poslanců, tak tím se omezí ty důchody, které jsou vypláceny bývalým poslancům. Nejste proti? No, tak tím jsme ukončili vystoupení přítomných stínových zpravodajů. Ti z vás, drazí kolegové, kteří by chtěli vystoupit eh, po prezentaci Siegfrieda Muresana, o návrhu rozpočtu, tak prosím, hlaste se teď. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Takže pokud dovolíte, já bych se rád přidal k tomu přání, které zde vyjádřil pan Tarant. Pokud je o Erasmus, tak před týdnem se slavilo 30. výročí a Erasmus eh, to je stroj na frustrace protože národní agentury, které ruší stipendia, v podstatě mohou uspokojit méně než 50 způsobilých žádostí. Je to opravdu znepokojivé, znepokojivé i pro výzkum. My víme, poslyšení, které proběhlo před měsícem, že pouze 11 skvělých projektů může být eh, uspokojeno, takže Evropa, která vytváří tolik frustrací může hrát sama proti sobě. Já si myslím, že Erasmus je jeden z velkých úspěchů. Jde o identitu Evropy. Je to takové sdělení pro mladé. To jsou vlastně zárodky mobility, které jsou podstatou evropského občanství. Takže teď prosím pana hlavního zpravodaje, aby reagoval na poznámky kolegů stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat vám a také všem stínovým zpravodajům za velice kolegiální a pozitivní atmosféru, ve které jsme pracovali od začátku roku. Se zájmem očekávám pozměňovací návrhy, které kolegové předloží a doufám, že se nám také podaří dokončit zprávu a těším se na hlasování. Ještě na závěr jedna věc k Erasmu, protože všechno, co už zmínili kolegové, Daniel, Aneli, Indre, podle mě dobře doplňuje zprávu. Já na to budu nahlížet eh, otevřeně, ale eh, možná pár slov k Erasmu, pane předsedo. Jak jsem říkal na začátku roku, je to program, který bych chtěl posílit, protože, jak jste správně řekl, poptávka je vysoká. Je celá řada kvalifikovaných mladých lidí, kteří žádají o e, stipendium. Je to výraz evropské identity, ale kromě toho víc, 65 zaměstnavatelů v Evropě dokáže ocenit mezinárodní zkušenost mladých lidí, když jim dávají práci. Takže Erasmus není jenom výměný program zvyšujete vaši šanci najít dobrou práci po studiu. A zvyšuje se tím kompetitivnost, konkurenceschopnost pracovních sil a podstatně to také přispívá k mobilitě pracovních sil. My chceme, aby se v Evropě mobilita pracovních sil vylepšila a Erasmus je jednoznačně jeden nástroj, který tomu napomůže. A proto já jsem podporoval navýšení pro Erasmus, to za prvé, a za druhé V návrhu rozpočtu se navrhuje 9% navýšení. Za třetí, také jsem říkal, že žádná z nových iniciativ komise by neměla ohrozit Erasmus. A teď, v den, kdy komisař nám předložil návrh rozpočtu, předložil nám také program pro solidaritu v Evropě. Je to nový program, který slučuje stávající zdroje pro stávající dobrovolné programy a plus jsou k tomu nějaké peníze navíc. Ale berou také nějaké peníze z Erasmu. Ale kolegové by měli vědět, že všechny peníze, kterou, které odebírají Erasmu, jsou jenom z té dobrovolné složky Erasmu. To už bylo takhle i předtím. Takže ta stipendia, která známe, která jsou jádrem Erasmu, programu Erasmus+, tím postižena nebudou. Naopak, tam přidávají 9 na Erasmus, na ten program jako takový. Takže ty peníze, které se používaly pro dobrovolnou službu pro značku Erasmus, se budou využívat pro dobrovolnou službu pod, těm, pod těmi uh, evropskými dobrovolnými složkami nebo silami. To bude takové zastřešení stávajících dobrovolnických programů, které teď budou všechny v jednom rámci. A pak je tady ještě iniciativa Interrail, jak víte, naše skupina to podporuje. Já jsem to říkal velmi jasně pokud máme mít Interrail, rozhodně by to nemělo ohrozit stávající programy a rozhodně by to nemělo ohrozit stávající programy pro mládež. A tam samozřejmě patří i Erasmus. Nicméně, kolegové, těším se na pozměvací návrhy a na diskuze a na to, že v příštích deseti dnech dospějeme k nějakým kompromisům a děkuji za dnešní dobrou diskuzi. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane hlavní zpravodaji a znovu blahopřejeme k té skvělé práci, kterou jste odvedl. Ty pozměňovací návrhy mohou být předloženy nejpozději do 18 hodin dnes večer. Hlasovat ve výboru pro rozpočet se bude 29. června a v červenci na plenárním zasedání. Tím jsme uzavřeli mandát pro třístraná jednání k návrhu rozpočtu na rok 2018 a teď máme před sebou důležité slyšení, ale to začíná až 16 hodin. Máme zde pozvány hosty, kolegové také přijdou v 16 hodin, takže teď si uděláme krátkou přestávku a začneme přesně v 16 hodin.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 Vážení kolegové, kolegyně a kolegyně, posaďte se, abychom mohli pokračovat v práci. Pokračujeme v zasedání. Donc... Euh, Sešli jsme se dnes odpoledne abychom zasadili do širší perspektivy víceletý finanční rámec, tak jak by mohl vypadat v období po roce 2020. Abychom se pokusili posoudit silné a slabé stránky současného víceletého finančního rámce který platí pro období 2014 až 2020. A zaměřili se na to, jak vize a strategie jsou v souladu s tímto víceletým finančním rámcem. Nejdříve si vyslechneme naše dva zpravodaje, pana Olbrichta a paní Toma, kteří by nám v pěti minutách řekli své základní myšlenky a především pokud eh, mají shodnou vizi, tak to bude ještě jednodušší. A potom naši hosté, kteří přijali naše pozvání a kteří budou mít k dispozici každý 15 minut. A potom zahájíme rozpravu ve výboru. Pan komisař Ettinger by se měl k nám přidat kolem 17 hodin a vystoupí pochopitelně, jakmile se k nám připojí musí zase odejít v 17.45, takže si myslím, že pokud souhlasíte, můžeme jednat až do 18.30. Po tomto úvodu dávám slovo panu Olbrichtovi a paní Toma. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych především poděkovala našim hostům za to, že přijeli naše pozvání, aby zde prezentovali své reflexe a děkuji samozřejmě sekretariátu výboru, že uspořádal toto slyšení. Chci říci, že jsem velmi ráda, že dnes dopoledne konečně byla potvrzena revize víceletého finančního rámce. Pochopitelně Někdy se nedozvíme, zda v tom parlament hrál rozhodující roli, ale v každém případě můžeme říci, a s tím jsme spokojeni, že jsme udělali všechno pro to, aby k této revizi došlo. A že k ní došlo a že by nás to mělo uklidnit do budoucna, protože jak jsme viděli, Spojené království nezablokovalo revizi víceletého finančního rámce, takže není důvod, proč by do budoucna diskutovalo, nebo tedy blokovalo diskuze. Ano, eh, britské, britská vláda byla poměrně rozhodnutá, nicméně paní Tomá za podpory všech poslanců jednala také velmi rozhodně. Já myslím, že v tom se hrál svou roli pan Juncker. V každém případě naší roli je teď analyzovat silné a slabé stránky současného víceletého finančního rámce. Abychom mohli co nejlépe připravit a vylepšit víceletý finanční rámec, který bude přijat po roce 2020. A proto nám přišlo důležité vyslechnout si názory expertů mimo Evropskou Evropský parlament. Klíčová bude také vize pana komisaře Ettingera. I když už jsme analyzovali v rámci zprávy z vlastního podnětu jisté silné a slabé stránky současného víceletého finančního rámce, tak jsme pouze okrajově řešili otázku souladu implementace víceletého finančního rámce se strategií 2020. A je to paradoxní, protože v této zprávě z vlastního podnětu jsme říkali, že zde chybí očekávání, anticipace v celé řadě důležitých oblastí. A to je dost eh, politování hodné. Bylo to politování hodné při přípravě současného víceletého finančního rámce. Byl zde deficit od roku 2009, pokud jde o investice, nebo také ekologická transformace. Tu máme na pořad jednání už velmi dlouho. A přesto zde tedy nebylo narozpočtováno dost prostředků. Nemáme tedy žádnou strategii, abychom mohli takto anticipovat, takto předvídat. V každém případě poprvé jsme zde konfrontováni s těžkým úkolem, protože se jedná o to, abychom připravili model financování příštího víceletého finančního rámce, aniž by byla předem definována strategie, protože v této chvíli máme pět různých scénářů a možná nebo určitě nebudeme vypracovávat pět různých víceletých finančních rámců a proto máme problémy a proto jsme požádali naše hosty na tomto slyšení, aby pohovořili o souladu víceletého finančního rámce se strategií 2020, abychom si mohli udělat představu o tom, do jaké míry jsou strategické otázky rozhodující při definování rozpočtových a finančních otázek a do jaké míry do jaké míry to může fungovat. Já zatím nemohu uzavírat eh, nebo vyvozovat nějaké závěry v tomto stádiu. V každém případě ta rozpočtová otázka, to je jeden ze zásadních prvků, rozhodujících prvků strategie pro budoucnost Evropské unie. A pokud ten víceletý finanční rámec, ten příští, nebude zcela ovlivňovat strategii, nebude na ní zcela záviset, může sloužit jako jisté vodítko, jistá doporučení při vytváření této strategie. Já doufám, že toto slyšení bude plodné, stejně jako práce našeho výboru. Děkuji. Děkuji, pan Olbricht. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jenom chtěl dodat pár slov k tomu, co říkala paní Tomat. Především se chci připojit k tomu, že vítáme všechny, kteří přišli vystoupit na dnešním slyšení. Možná, že dnes více než dřív nastává okamžik, kdy mluvíme obecně o evropské politice s využitím eh, nástroje rozpočtu. Proto je stále důležitější abychom při debatě o Evropské unii, když mluvíme o rozpočtu, nepřímo hovořili také o evropské politice a evropském modelu. Měli bychom si tedy být vědomi toho, že tentokrát může být VFR stejný jako obvykle, ale možná je to něco víc, protože nám chybí strategie a my budeme ovlivňovat tvorbu politiky prostřednictvím rozpočtové debaty. Druhá věc se týká toho, že jako vždy Evropský parlament začíná projednávat příští VFR, zatímco ten stávající je teprve ve svém čtvrtém roce. Je to taková specifická logika Evropské unie. Nečekáme na výsledek, ale musíme připravit něco nového, zatímco to první ještě není ukončené. Ale to je běžné. Měli bychom tedy převzít zkušenost z těch prvních tří let a zamyslet se nad tím, co se dá využít a co by se mělo upravit. A proto nám toto první slyšení má prostě ukázat, co jsou silné a slabé stránky současného systému BFR teď ve čtvrtém roce, tedy ještě před koncem. A víme velice dobře, že v opozici bude taková směsice na jedné straně poučení z dnešních zkušeností a nových výzev, které vyplývají z politického kontextu. Dnes bychom se tady chtěli zaměřit na tomto slyšení na současnou situaci, na to, co vidíme dnes v současném systému VR, co by se podle nás mělo změnit, co by se mělo posílit a dál samozřejmě budeme diskutovat o kontextu, o externích výzvách a nových prioritách. A nakonec to budeme muset všechno spojit. Poučení i nové nápady. A až to všechno dáme dohromady, budeme připraveni něco navrhnout. Toto je tady první krok. A já myslím, že toto slyšení je velice důležité pro nás, pro všechny, abychom pochopili, jak na to my jsme. Děkuji. Merci, merci, monsieur Albrecht. Alors... Děkuji, děkuji panu Albrechtovi. Takže já teď vítám naše hosty, děkuji za to, že přišli mezi nás. A jako první dostane slovo pan Michail Kozlovs. Ti z nás, kteří se účastnili třístranních jednání, která se týkaly přípravy EFSI, vidím, že náš zpravodaj je zde opravdu nadšen. Tak eh, ti už se s naším hostem dříve setkali protože on velmi diplomaticky, ale také pevnou rukou vedl tento trialog. Tam je vždy eh, člen účetního dvora a jako zástupce účetního dvora vystoupí dnes odpoledne mezi námi. Děkuji, pane předsedo rozpočtového výboru. Vážení spoluspravodajové, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, dobrý den. Ze všeho nejdříve bych rád poděkoval vám všem za toto pozvání. Podle mě je to dobrá příležitost pro Evropský účetní dvůr sdílet své zkušenosti, své znalosti, které se sbíral v průběhu let o evropském rozpočtovém systému. A myslím si také, že je to znak dobré spolupráce mezi našimi institucemi. A doufám, že budeme postupovat takto v tomto dialogu. A teď budu pokračovat anglicky. Uh, the, the European Union is, um, so the... Evropská unie se nachází na křižovatce. Uh, prošli jsme řadou krizí. Takže se zvyšují jak výzvy, tak priority, jak s nimi nakládat. Evropský projekt je pro nás, pro všechny, v podstatě jedinou alternativou. A proto evropští občané žádají Eh, abychom učinili jednoznačné kroky. A finanční, víceletý finanční rámec tedy musí poskytnout eh, základnu pro eh, naplňování těchto priorit. Tady vidíte strukturu mé prezentace. Budu se tedy věnovat hlavním takovým blokům a nejprve se podívám na jakési překážky nebo omezení Máme několik zpráv, eh, které popisují stav evropského rozpočtu a samozřejmě je tam eh, řada takových eh, nebezpečných signálů. Někdo říká, že evropské rozpočty jsou vlastně systémem neřešitelných kompromisů. Někdo si klade otázku, zda jsou flexibilní či nikoli. Někdo zase říká, že rozpočet je spíše reaktivní a nikoli proaktivní. Důležitá ale je otázka kvality eh, výdajů a legitimity eh, výdajů v členských státech. V poslední době se také hodně hovoří o diskrepanci mezi, eh, mezi cíly a tedy těmi zdroji. Všechny ty problémy bychom se měli snažit vyřešit pro um, tedy to příští finanční období. Já zde nadnesu celou řadu otázek i kritiky, ale hned na začátku musím říci, že um, můžeme nalézt i řadu pozitivních věcí, eh, které určitě jsou stejně důležité, ale prostě z úhlu pohledu účetního dvora je tedy důležité upozornit na ty problematické oblasti. Evropský účetní dvůr tedy identifikoval řadu problémů eh, v víceleté povahy, které eh, objevíme v rozpočtu. Takže tady máme tu první odrážku minulost eh, versus budoucnost v tuto chvíli vlastně máme jakési, jakýsi systém kompromisů, které se pojí taky se dvěma vlnami mm, rozšíření Evropské unie a je stále těžší to ukočírovat. Zejména vzhledem k tomu, že teď máme právě rozpočtová omezení. Ehm, právě víceletý finanční rámec byl eh, předložen proto, aby, aby se řešila různá omezení, eh, tedy krátkodobé povahy v rámci tedy eh, jednoho roku. Výroční rozpočtování je každoročně náročnější a náročnější. Sami mm, si to určitě uvědomujete. Více než 70 evropského rozpočtu je, je rozděleno předem. Mm, takže VFR je v podstatě, takto, můžeme je považovat ještě za delší než těch sedm let. Ehm, ten cyklus můžeme považovat vlastně za eh, dlouhý 13 let. To je samozřejmě obrovsky dlouhá doba pro rozpočtový systém. Ehm, pan Olbricht už zmiňoval, že ve chvíli, kdy se začíná plánovat pro další období, ehm, v podstatě jsme teprve naběhli eh, ty výdaje stávajícího období. Kromě toho samozřejmě jsou omezení i v období plánování, už o tom jsme také mm, psali. Potom máme také paralelní priority, které často se nemění v operační priority. Takže zase kladu otázku, jaké jsou vlastně ty priority. Ve chvíli, kdy finanční prostředky eh, začnou téct konečným eh, příjemcům. V podstatě některé ty cíle mohou být už zastaralé a některé samotné ty politiky jsou eh, zastaralé také. Takže je potřeba se na ně dívat trošku kriticky. My jsme tedy hovořili o tom, že evropský, je opra- eh, evropský rozpočet je opravdu komplexní a komplikovaný. A musíme tenhle ten fakt přijmout. Na druhou stranu eh, je potřeba hledat určitou rovnováhu, tak abychom zajistili zodpovědnost a transparentnost. Pak máme prodlevy. To není nic nového, ale bohužel se to stalo eh, něčím, co se tedy objevuje v každém víceletém finančním rámci. To má několik důvodů. Například neplacené závazky, to jsou vlastně ty takzvané backlogy. To už je teď úplně stála, eh, jakýsi stálý úkaz eh, u evropského rozpočtu. A pak si můžeme také klást otázku, je evropský rozpočet eh, příliš rigidní nebo je příliš malý? auditor určitě eh, nemá co rozhodovat o velikosti rozpočtu, to je politické rozhodnutí, ale přeci jenom musíme poukázat na rostoucí propast mezi zdroji, které jsou k dispozici a potřebami pro tyto zdroje. Já tady mám několik případů z našich eh, auditů výkonnosti. Mm, ty nám poskytnou docela zajímavý vhled eh, právě do těch omezení, o kterých jsem hovořil. Tyto příklady se tedy pojí s plánováním, se strategií, koordinací a také tady jde vlastně o přidanou hodnotu EU e, některých těch programů. A vlastně zdůrazňují, že je potřeba pohlížet na to tedy z pohledu e, rozpočtování orientovaného na výsledky. My tady vlastně chceme mít spíše debatu o tom, proč e, ty problémy vznikají. Proč účetní dvůr dospívá k k takovýmto závěrům ohledně hlavních politik eh, výdajů EU. V minulosti došlo k několika pokusům eh, zlepšit eh, v rámci stávajících systémů. Snažili jsme se redefinovat cíle, nalézt strategie, které by byly dobré pro všechny, jako třeba Lisabonská strategie EU 2020 a další. Také děláme jakési reorientování, takové pře balení eh, těch výdajů eh, na základě tedy těch eh, okamžitých potřeb, jako je životní prostředí, klima, migrace a další. Také se snažíme dosáhnout více s méně prostředky. To jsou třeba právě ty finanční nástroje. Tady zatím jsme stanovili smíšené výsledky. ale mm, za určitých podmínek je zde potenciál pro zlepšení a dokonce i navýšení využívání finančních eh, nástrojů. Také došlo k eh, zjednodušování, což je v podstatě takový technický krok, a potom eh, orientace na výkon. To vítáme, ale není úplně jednoduché toho dosáhnout v rámci stávajícího systému. Takže hlavním cílem je e, opravdu mm, snažit se dosáhnout e, skutečného výs, vý, jakéhosi výsledku, než prostě se pouze e, v tom systému na ty výsledky chtít orientovat. Míra schody se výrazně zvýšila, chybovost šla z desítkových čísel nyní na 4 až 5 těch hlavních oblastech. Takže to je dobrá, dobrý trend. Ale ještě musíme tedy na tom pracovat dále. Já se dostávám do druhé části prezentace. V našem briefingu o střednědobém přeskumu víceletého finančního rámce píšeme, že evropský eh, systém rozpočtování by měl být trošku agilnější, efektivnější a transparentnější, abychom znovu vydobili důvěru evropských občanů. Tady vidíte některé rysy, charakteristiky toho, jak si to představujeme. Možná se k tomu ještě můžeme vrátit v rozpravě. vystává otázka, co udělat, abychom toho dostáhli, dosáhli, abychom dosáhli té agilnosti, efektivity a transparentnosti. Eh, my si tedy myslíme, že je potřeba reformy vycházející tedy z jasných podkladů, evidence-based. Je potřeba ale si to tedy správně naplánovat. Nejprve musíme jasně stanovit čeho chceme dosáhnout a co je realistické, že dosáhneme. Definice výsledků by tedy měla být na prvním místě, tedy těch výsledků, kterých chceme dosáhnout. Kromě toho nechceme také pouze hodnotit stávající nebo staré programy, ale Chceme, se také, chceme také vyhodnotit výkon těch programů v jednotlivých sektorech. E, prostředí, ve kterém působíme, se stále mění, máme omezené zdroje, takže vlastně tady je důležitý prvek srovnání. E, potom, jaké by byly potřebné politiky či nástroje na úrovni EU? Máme tady taky jakýsi, jakési omezení výdajů, k tomu se nemůže soudní, dvůr, tedy účetní dvůr vyjadřovat. Ale Vlastně je potřeba tedy si takhle stanovit tyto priority, rozplánovat si to a teprve potom stanovit ten víceletý finanční rámec. A co financovat. E, o tom se stále méně debatuje. Nejsou e, žádná jasná kritéria pro definování politik, které by měly být financovány na úrovni EU. My tedy žádáme o to, abychom měli e, rozpravu na vysoké úrovni o těchto prioritách. tento proces eh, vlastně by měla přijmout i Evropská rada a to co nejrychleji. Taková výchozí otázka by mohla být, jak má vypadat Evropská unie v globalizovaném světě. vidíme, že Evropská unie trošku pokolhává v řadě ukazatelů. Takže s tím musíme něco udělat. Na operační úrovni je potřeba eh, dosáhnout tedy společného chápání evropské přidané hodnoty a dosáhnout takého eh, jakéhosi konsensu ohledně souboru politik, které se budou financovat se eh, evropské úrovně. Ono vlastně tedy potřeba jasně si definovat ten obsah a vlastně e, si tím ušetříme i čas. Zase zde mám několik takových návrhů e, z oblasti politiky soudržnosti pokud si myslíme, že politika soudržnosti by měla být součástí příštího rozpočtu, tak bychom měli začít vlastně dobrým chápáním toho, co můžeme udělat, abychom tu politiku zlepšili a byla co nejefektivnější. Ještě pár slov eh, k Bílé knize Komise o budoucnosti Evropy. Historicky Evropská unie vždycky eh, dosáhla pokroku i v těžkých dobách. Tady vlastně šlo tedy o eh, vedení, ale i jakýsi závazek k tomu projektu eh, evropského sjednocování. My tedy vítáme tuto bílou knihu a eh, důležité zde je, že reforma rozpočtu se zdá být potřebnou podle všech scénářů, které tato kniha předkládá ale i vlastně bez té bílé knihy ta potřeba existuje. Oba spoluzpravodavé říkali, že je potřeba dosáhnout zásadních změn. Nedávné ne, průzkumy veřejného mínění ukazují, že Evro, Evropané občané podporují evropský projekt, ale zároveň také podporují referendum ohledně toho, zda by jejich členský stát měl zůstat eh, v člen, eh, v, členem Evropské unie. Tento výsledek je tedy poměrně paradoxní eh, a ukazuje to, že tedy občané si váží nebo chápou potřebu jednotné Evropy, ale na druhou stranu nejsou spokojeni s tím, jak evropský projekt je spravován nebo implementován, plněn. A proto je úkolem nás všech, abychom se věnovali těmto výsledkům, abychom využili tuto příležitost proto, abychom vytvořili co nejlepší rozpočet pro Evropskou unii. Děkuji. Merci. Merci pour euh, cet expose. Děkuji. Děkuji za toto vystoupení, za připomenutí hlavních principů, doporučení a ty krásné citace Alberta Einsteina. ty můžeme vztáhnout na celou řadu našich postupů. Pane Kozlovsi, děkujeme mnohokrát za prezentaci stanoviska zkušeného auditora účetního dvora. který nás vyzývá k tomu, abychom rychle identifikovali, co mohou být evropské veřejné statky a jak připravit eh, nezbytný rozpočet k péči o ně. A teď eh, bychom dali slovo panu Akosovi Kengelovi, který je profesorem na Korvinově univerzitě v Budapešti. Je tady pan doktor mezi námi. Máte slovo. Děkuji za to, že jste přišel. Vítáme vás. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velkou ctí a velkým potěšením, že tady jsem a že jsem byl pozván jako univerzitní učitel a výzkumný pracovník. Jsem zvyklý na 90-minutové přednášky, takže pro mě je obrovským omožením, omezením. Všechno to zkrátit na nějakých 15 minut. Já jsem si připravil několik slajdů. Doufám, že jste je dostali a můžeme se podívat na ty hlavní body. A v některých případech asi něco přeskočím a zmíním a zdůrazním jenom ty hlavní věci nebo hlavní úvahy. Začal bych obecnými poznámkami pokud jde o typické rysy VFR nebo evropského rozpočtu. Potom krátce zmíním něco k objemu nebo velikosti rozpočtu a chtěl bych vám také něco říct o hlavních funkcích evropského rozpočtu. Mám na mysli obecné funkce, jakékoliv rozpočtové aktivity. A pak bych rád poukázal na evropská pravidla nebo úlohu EU v tomto ohledu. Potom něco k problematice vlastních zdrojů, ale jenom velice krátce, protože ještě uslyšíte další prezentaci, která se na to zaměří. A já se soustředím spíš na typické rysy výdajů a na závěr bych zmínil pár doporučení k žádoucím posunům nebo směrám reformy do budoucna. Na úvod pár obecných slov. Zopakuji něco, co už tu zaznělo. Máme jakousi závislost na minulosti. Je proto zjevné, že budoucí posun VFR, budoucí forma PSN bude záviset na našich zkušenostech, z našich zkušenostech z minulosti. Je velice těžké provádět nějaké radikální reformy, takže k tomu posunu, k těm změnám dochází vždy jen postupně. Moje druhá úvodní poznámka se týká různých funkcí. Rozpočet na úrovni EU, jak všichni víme, má úplně jinou funkci než národní rozpočty. A proto v některých případech, pokud jde o výdaje, jsou různé způsoby nebo různé objemy jednotlivých politik. A liší se to i v případě, že porovnáme jejich podíl na celkových veřejných výdajích, včetně národní i evropské úrovně. A možná poslední úvodní poznámka se týká evropské přidané hodnoty. Já myslím, že rozpočet na úrovni EU by se měl zaměřit především na cíle a aktivity a politiky, které mají jednoznačnou přidanou hodnotu na evropské úrovni. A ještě poslední věc k flexibilitě. Flexibilita je nutná, je potřebná stabilita, ale Rezervy a pravidla nebo úvahy, které vycházejí z výsledků, jsou také důležité a je potřeba začlenit je do VFR. Pokud jde o objem, o velikost, Vy máte s touto oblastí velké zkušenosti, znáte tuto debatu. Samozřejmě naše zkušenost je taková, že členské státy nechtějí větší rozpočet, než je 1% hrubého národního příjmu. Bohužel z toho musíme vyvodit závěr, že reforma se musí odehrát v rámci tohoto 1%. Pokud chceme nějaký praktický přístup. Co se funkcí evropského rozpočtu týče, rád bych zmínil šest klasických funkcí každého rozpočtu, který funguje na regionální, národní nebo na národní úrovni. Nechci zacházet do podrobností, jen je zmíním, je to funkce přidělování, distribuce, funkce rozvojová, stabilizační, regulační a funkce veřejné služby. Když se podíváme na rozpočet EU, můžeme z toho vyvodit, že evropský rozpočet je především rozpočtem, který plní roli přidělování a distribuce, protože přes 70 výdajů se zaměřuje na zemědělství, zemědělskou politiku a politiku soudržnosti. Jsou to převody, které naplňují tyto dvě klasické funkce. Kromě toho bych zmínil, že většina politických oblastí redistribuce se řídí na národní úrovni. EU tady v této oblasti nemá žádné pravomoci. A já jsem tady uvedl několik příkladů. Kromě toho je tady ještě taková jednoznačná rozvojová funkce. Samozřejmě v politice soudržnosti nejde jenom o distribuci nebo redistribuci, ale má také velice výraznou rozvojovou funkci. A samozřejmě další velice důležité politiky jsou třeba podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje, celoevropských sítí. Máme tady pár příkladů. Pokud je o stabilizační funkci, je třeba dospět k závěru, že vzhledem k velikosti evropského rozpočtu nejsou možná příliš vysoká očekávání ve k té stabilizační funkci. protože fiskální politiky v podstatě řídí členské státy. Dochází k koordinaci ekonomických politik na evropské úrovni. Takže stabilizační funkci plní pouze jednotná měnová politika v eurozóně. A jak už jsem zmínil, je možné, že převody v rámci politiky soudržnosti by mohly hrát jakousi stabilizační roli ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. A je velkou otázkou, jestli by se stabilizační funkce měla do budoucna posílit. Mohla by to být opravdu seriózní diskuze. I když by z toho mohla vyplynout otázka vzniku samostatného rozpočtu pro eurozónu. Nebudu zacházet do podrobností, možná, že v rámci diskuze bychom se k tomu mohli ještě víc vrátit. Pokud já přejdu dál, protože máme opravdu málo času, pokud jde o restributivní účinek evropského rozpočtu, dal jsem sem dva grafy. které dokreslují čistou pozici členských států ve vztahu k evropskému rozpočtu v minulém programovém období, v minulém VFR. A druhý graf se týká posledních údajů z roku 2015. A můj závěr je takový, že je tady doznačný redistributivní efekt evropského rozpočtu, ale není to velká zátěž. Takže vidíme, že i v případě největších čistých přispěvatelů do evropského rozpočtu je ten podíl třeba 0,3 nebo 0,25 jejich hrubého národního příjmu. Na druhou stranu dopad této redistribuce je relativně podstatný pro čisté příjemce. Dosahuje to 3,5 nebo 4 hrubého národního příjmu. V tomto ohledu je to jednoznačně pozitivní dopad. A ještě bych dodal, že je sice obtížné v některých případech rozpoznat redistributivní efekt převodů, anebo vůbec převod, nebo dopad převodů, protože nevíme přesně, kdo jsou příjemci. Protože se to přelévá ještě dál, překračuje to i hranice. Nemám čas zacházet do podrobností, já jsem tady jenom uvedl několik příkladů. A i když zohledníme evropskou přidanou hodnotu, například, eh, když se podíváme na poslední Montyho zprávu, ty účinky jsou jednoznačné, jsou tam uvedeny a jsou velice důležité. I pro země, které jsou čistými přispěvateli. Takže to není tak, že striktnější pozice vyjasňuje, kdo je vlastně příjemcem. Dal jsem sem pár slajdů o významu politiky soudržnosti. Opět nemám čas zacházet do podrobností, ale tento graf zdůrazňuje skutečnost, že převody v rámci politiky soudržnosti mají jednoznačný dlouhodobý stabilizační účinek – krizovém období radikálně poklesly rozpočty na veřejné výdaje v členských státech a bez převodů v rámci politiky soudržnosti by ten pokles byl ještě dramatičtější. To je jasně vidět. Na druhé straně, jak víte, je několik zpráv, několik výpočtů. Jedním z příkladů je zpráva Zavistovského o vzájemných přínosech převodů v rámci politiky soudržnosti. Já odkazuji na závěry z této zprávy, které se týkají toho pozitivního výsledku převodu v politice soudržnosti, protože přímo i nepřímo z toho plynou vzájemné výhody. I pro země, které jsou čistými přispěvateli. I ty mohou těžit z těchto převodů. Pokud je o vlastní zdroje, tady mám trošku víc času, ale stejně bych jenom uvedl, že, jak víte, evropský rozpočet opravdu závisí na politické vůli a politických závazcích členských států financovat evropský rozpočet – protože je v podstatě závislý především na příspěvcích založených na hrubém národním příjmu. Byly by tady nutné skutečné vlastní zdroje, které by byly nezávislé na politické vůli členských států. Mohla by vzniknout jakási finanční autonomie evropského rozpočtu. Bylo několik návrhů, můžeme tady zmínit jednotlivé balíčky od agendy 2000 a tak dále to byly návrhy komise, které bohužel eh, diskuzi nebyly podpořeny, takže já nejsem moc velký optimista, pokud je o budoucnost v tomto ohledu. Na druhou stranu bych zmínil, že příspěvky založené na hrubém národním příjmu jsou poměrné, protože jsou poměrné ve vztahu k vývoji členských, nebo k rozvoji členských států. Takže z tohoto pohledu Nejde o skutečný vlastní zdroj v klasickém slova smyslu, ale je to stabilní a je to přiměřené z pohledu rozvoje členského státu. Co se týče struktury výdajů, tady některé věci přeskočím. Můžete se podívat na tuto tabulku. Z toho vyplývá jedna jasná věc. Dochází k postupnému posunu pozitivním směrem, ale bohužel i v současném VFR zůstávají nejdůležitějšími výdaji dvě tradiční politiky a dosahují 70 výdajů. Došlo k významným posunům. Ale bohužel ty nové politiky, nebo ne nové, ale politiky, které souvisí s posílením konkurenceschopnosti na základě strategie Evropa 2020 a těchto strategických cílů. Tam se navýšil rozpočet, já jsem tam uvedl určitá procenta, určitá čísla. Na dalším slajdu vidíte, že v případě vzdělávání a politiky pro odbornou průpravu došlo k navýšení o 40 V případě politiky pro výzkum a inovaci byl rozpočet navýšen o 30 a v případě transevropských sítí se rozpočet zvýšil o 50 Navýšení je tedy opravdu podstatné, ale Celkově zůstává tato dělčí položka poměrně malá. Z pohledu výdajů dosahuje 13 rozpočtových výdajů. A na závěr pár doporučení, posuny, které by byly vhodné já myslím, že když zvažujeme budoucí dlouhodobou reformu evropského rozpočtu, měli bychom se zaměřit na zkušenosti z minulosti a naše strategické cíle a také na současnou realitu, která nám říká, že členské státy by chtěly ušetřit na národních fiskálních politikách. A proto zůstane evropský rozpočet bohužel velmi omezený z pohledu zdrojů. Ale myslím, že bychom se měli víc zaměřit na výzkum a vývoj, aniž bych zacházel do podrobností, protože už nemám čas. Ale je to vzdělávání, odborná průprava, transevropské sítě, politika soudržnosti – toto by měly být strategické oblasti pro intervence navíc k vylepšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky obecně. A zmínil bych, že by byla opravdu potřebná radikální reforma společné zemědělské politiky, protože to je jediná možnost, jak získat dost zdrojů pro financování jiných strategických cílů EU. prvním pilíři společné zemědělské politiky by se také mělo zavést spolufinancování. By se měla dohodnout nějaká jiná opatření. A poslední věc, stojíme před novými výzvami v oblasti spravedlnosti a vnitra nebo společné zahraniční a bezpečnostní politiky nebo obrané politiky. Ale problém je v tom, že nemáme koncensus pokud je o cíle této politiky a nemáme vlastně ani pravomoci na úrovni EU Jsou to velice citlivé otázky, které by se měly financovat, ale potřebujeme určitou flexibilitu, určité zdroje pro tyto politiky. To bude tedy z mé strany vše. Já jsem tady uvedl několik závěrečných poznámek, ale eh, v podstatě se tam jenom opakuje to, co už jsem zmínil, moje hlavní zjištění. Takže děkuji za pozornost. Merci pour cette Děkuji. Děkuji za toto velmi bohaté vystoupení, za ty dokumenty, které necháváte k naší dispozici. Takže příště se pokusíme dát vám k dispozici těch 90 minut. A nyní má slovo paní Margit Schratzenstahler. Děkuji za to, že jste mě pozvali na toto slyšení v těchto dnech, které jsou plné výzev pro Evropskou unii. Yes, thank you. Apart from imminent challenges as the Kromě těch nejbližších výzev, jako je blížící se Brexit a s tím související jednání, která jsou relevantní také pro rozpočet EU, jsou zde dlouhodobé výzvy pro EU a rozpočet EU. Třeba nezaměstnanost, nezaměstnanost mladých, klimatické změny, demografické změny, riziko chudoby, uprchlická a imigrační krize. Současná struktura rozpočtu E už není schopna všechny tyto výzvy řešit. Ani na straně výdajů, ani na straně příjmu. Samozřejmě ten obecný přístup pro příští VFR závisí na tom, v kolika oblastech eh, bude EU dále pokračovat v řešení těchto výzev. Eh, ovšem, když se podíváme na nedostatky současného rozpočtu EU, tak já bych opravdu apelovala na nejhlubší změny rozpočtu EU. Využila bych této chvíle, kterou eh, vytvořil Brexit a současné úvahy o nejzákladnějších principech eh, evropské měnové struktury. Myslím si také, že kdyby se evropský rozpočet zaměřil na udržitelnost, eh, mohla by to být cesta, mohla by to být založeno na cílech, eh, které vyplývají z dohody o klimatu. Systém vlastních zdrojů, to je jeden z hlavních bodů mé prezentace. Systém vlastních zdrojů určitě má své zásluhy, dává stabilní finanční základy pro rozpočet EU, umožňuje spravedlivé rozložení finanční zátěže před uplatňováním různých korekčních principů a také dává členským státům Mm, svobodu volby, volby, pokud jde o zdroje jejich národních příspěvků. Nicméně jsou zde i závažné slabiny současného systému. Velmi nízká finanční autonomie Evropské unie. Evropský rozpočet je financován hlavně z přímých příspěvků členských států, což je ten základ, o tom už jsme hovořili, to je tedy ta debata o spravedlivé návratnosti. Zaměřujeme se spíše než na přidanou evropskou hodnotu právě na ten spravedlivý spravedlivou návratnost. A potom to není úplně transparentní systém, uplatňují se různé korekční mechanismy a ta finanční zátěž není spravedlivě rozložena mezi členskými státy. A další věc, která je podle mě nejhorší, je, že systém vlastních zdrojů nepřispívá k základním, k hlavním cílům EU. A Často se diskutuje o systému vlastních zdrojů, který by byl založen na poplacích, na daních. Zda to může přinést řešení těchto slabin. Prováděli jsme tedy takovou diagnózu, která dochází k závěru, že největší Nedostatky současného systému vlastních zdrojů EU je, že nepřispívá k plnění těch centrálních cílů. Myslíme si, že vlastní zdroje založené na daních, které budou také zaměřeny na udržitelnost, mohou kompenzovat eh, ty mezery, které tam jsou, které vyplývají z členských států a z jejich daňových režimů. A pokud jde o ty mezery, které jsou v udržitelnosti zdaňování, je to celá řada prvků, které máme tady, vyjmenovány včetně daňových podvodů. Proč některé daně by měly být využity jako vlastní zdroje? Máme zde takové věci, které souvisejí s modalitou, s mobilitou, tedy Také zde máme jednostranná daňová opatření, která mohou snížit eh, tlak na jiné členské státy při implementaci těchto opatření. Ty daňové příjmy také nejsou snadno nebo jasně přidělitelné jednotlivým eh, členským státům na přeshraniční aktivity, například eh, daň z emisí z CO2, což může být tedy zdroj k financování výdajů EU a také by se tím vyřešil ten problém té spravedlivé návratnosti. Pracujeme na různých kandidátech eh, pro tyto zdroje, vlastní zdroje založené na daních. Eh, jednalo by se o společný daňový základ pro podniky, daň z finančních transakcí, daň z uhlíku, a daň z čistého bohatství, ty mohou potenciálně přispět k plnění těch centrálních cílů, ke strategii pro rok 2020, k cílům udržitelného rozvoje, ke klimatickým cílům a samozřejmě také by mohly přispět eh, k tvorbě rozpočtu založeného na výsledcích Tyto příspěvky by nemohly být eh, také rozpočítávány na jednotlivé členské státy, také by se zde uplatňovala adicionalita, ovšem v rámci fiskálně neutrálního přístupu. To znamená, že alespoň v tom prvním kroku, když by se zaváděly tyto zdroje založené na daních, eh, tak by zde vznikl prostor pro členské státy, aby mohly zredukovat eh, především tu vysokou daňovou zátěž na práci, která je teď charakteristikou celé řady členských států a jejich daňových systémů. Mohlo by to také posílit eh, daňovou eh, konzistentnost, což je důležitý bod, eh, který musíme vzít v úvahu, když zohledníme občanský přístup k EU Mohly by také fungovat jako symbol pro integraci výhod, které může poskytnout Evropská unie. Může to být eh, zase způsob, jak zatraktivnit EU pro její občany a také implementace by byla možná v rámci existujícího ústavního a právního rámce. Možná by mohl být eh, vytvořen takový systém, kde by ty příjmy mohly být vybírány v členských státech, eh, které by je přímo nebo tedy částečně nebo úplně převáděly do evropského rozpočtu. Bylo by možné také pracovat eh, v rámci posílené spolupráce ve skupině zemí, které by o to měly zájem. To by také bylo možné jako první krok. Pak je zde celá řada klíčových eh, otázek. Eh, Už to bylo zmíněno, já tady nebudu zacházet do detailu, možná je to tedy předmět eh, k diskuzi. Klademe si otázku, zda potřebujeme zvláštní rozpočet pro eurozónu, jak to bude vypadat a potom s koordinací tohoto rozpočtu pro eurozónu s rozpočtem pro celou EU samozřejmě. Je zde otázka dlouhodobé dostatečnosti, dekarbonizace, to je takový trvalý cíl s ohledem na pařížskou klimatickou dohodu, otázka dlouhodobé udržitelnosti zde má zásadní význam. A také si myslíme, že větší zaměření evropských výdajů na udržitelnost a takový posun směrem ke skutečné evropské přidané hodnotě je zásadní předpoklad pro to, aby mohly být implementovány tyto vlastní zdroje, protože tím by se také mohlo bojovat eh, proti rostoucímu odporu občanů vůči další rostoucí evropské integraci. A tím se dostávám ke druhé části své prezentace, která se týká slabin v současné struktuře výdajů v evropském rozpočtu. Bylo už dříve zmíněno, že výdaje by se měly zaměřovat pouze na oblasti politik, kde koordinované akce členských států by byly nedostačující. Jednalo by se o přeshraniční otázky nebo v otázkách zase politiky, kdy společné evropské zájmy by mohly být ohroženy, kde jsou ve hře společné evropské zájmy. Evropská unie dále musí poskytovat péči o ty veřejné statky, které nemohou být dostatečně chráněny na úrovni jednoho členského státu, protože mají přeshraniční charakter. Uh, Současná struktura výdajů přináší příliš malou přidanou evropskou hodnotu a to je jeden z důvodů, proč ty země, které jsou čistými přispěvateli, jsou čím dál více neochotny udržovat tuto stávající úroveň evropského rozpočtu a občané také nevnímají, nevnímají přímý přínos evropského rozpočtu ve svém životě. Pak jsou zde také strukturální nedostatky, výdaje na zemědělskou politiku, a tady určitě se mnou budete souhlasit, jsou příliš vysoké obecně řečeno a slouží především konvenčním produkčním strukturám, tomu prvnímu pilíři společné zemědělské politiky. Je tam velký podíl zemědělských dotací, upřednostňuje se takovéto konvenční zemědělství. A ten druhý pilíř, který je více orientován na udržitelnost, který by mohl více podporovat organické zemědělství, biozemědělství a, a malé zemědělské jednotky, je pořád příliš nízký, je to méně než jedna čtvrtina současných zemědělských výdajů. Strukturální politika, politika soudržnosti pořád upřednostňuje velkou eh, infrastrukturu. Velké členské státy, bohatší členské státy zase čerpají uh, z dotací v této oblasti. Tyto fondy tím pádem nejsou rozdělovány mezi chudší členské státy zacíleným způsobem. Dále výdaje na výzkum a infrastrukturu jsou pořád ještě poměrně malé. Je to malý podíl na celkových výdajích a velmi malý zlomek výdajů na výzkum a vývoj podporuje tu socioekonomickou transformaci v Evropské unii. Pouze 5 všech výdajů na výzkum je věnováno zelenému výzkumu a vývoji. A potom je zde příliš málo financí, které jsou k dispozici, abychom koordinovali celosvětový přístup při zmírňování dopadů uprchlické krize. Například eh, summit, eh, který se týkal uprchlíků a který proběhl v září 2016 v New Yorku. Evropská přidaná hodnota zaměření na udržitelnost, na centrální evropské cíle musí tou cestou, že se nejdříve obecně omezí výdaje na zemědělství, také se ozelení ty platby v rámci společné zemědělské politiky a zemědělské výdaje se posunou spíše do druhého pilíře, kde se budou podporovat ekologické environmentální cíle. Také se musí kohezní prostředky přesunou z těch bohatších do chudších členských států a musí jít ruku v ruce s klimatickými cíly a cíly v oblasti eh, zaměstnanosti, také zmírňování dopadu migrační a uprchlické krize, potom výdaje na výzkum a vývoj, tam se musíme zvlášť zaměřovat eh, na environmentálně a sociálně relevantní aspekty. Tento posun ve výdajích EU by měl proběhnout eh, v každém případě a v tom souhlasím s předřečníky. I když bychom šli cestou toho scénáře jedna který předložila komise ve své bílé knize o budoucnosti Evropy v březnu tohoto roku. Samozřejmě je zde nutná hlubší integrace skupiny členských států, které by potom sehrávaly významnější roli ve složení evropských výdajů. To platí pro systém vlastních zdrojů. Já si myslím, že tam určitá míra výdajů založených na daních by byla dobrá i pro existující architekturu těchto výdajů. Děkuji vám za pozornost a těším se na diskuzi. Děkuji, děkuji za vaši analýzu, za vaše návrhy a doporučení. To je věc, která bude důležitá pro následující měsíce. A teď zde vítám pana komisaře Ettingera, který se k nám právě připojil a Mnohokrát mu děkuji. Já vím, pane komisaři, že nás musíte opustit eh, kolem 17 hodin 45 minut. My jsme si teď vyslechli tři odborníky, kteří se s námi podělili o svůj náhled na víceletý finanční rámec, jak by mohl vypadat v příštích letech, jak by mohl vypadat rozpočet Evropské unie. Takže já teď navrhuji, abyste vystoupil teď Budeme mít potom stručnou debatu, pak dáme zase slovo panu komisaři Ettingerovi, protože on musí ve tři čtvrtě na šest odejít a potom budeme pokračovat ve výměně názorů, kdy se budou moci vyjádřit i naši hosté. Pane komisaři, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážená paní Toma, pane Olbrichte, zpravodajové, vážený pane kolego Levandovský, vážené paní, vážený pane Depre, Kozlovs, šac, paní Šacenstále, dámy a pánové. Já bych rád vyjádřil dík eh, rozpočtovému výboru za, to, za organizování tohoto slyšení. Ve správnou chvíli eh, takto přispíváte k naší společné práci, nejenom k vaší vlastní práci. Mm, těšíme se na e, vaše dvě zprávy, z nich vyplyne jasná pozice a očekávání Evropského parlamentu. E, rád říkám, že na základě těchto dvou zpráv e, budu rád diskutovat, mm, jak v příslušných výborech nebo i v jednotlivých rozhovorech tak aby mm, naše pozice byla pokud možno homogenní. Já se právě, jsem se právě vrátila z Rady pro všeobecné záležitosti v Lucemburku a těší mě, že hned po mm, započetí vyjednávání o Brexitu a vlastně teprve nedlouho po volbách ve Velké Británii, eh, tamnější vláda, která je ještě stále u moci, eh, přislíbila, a vzdala se výhrad vůči eh, tedy střednědobému eh, přeskumu víceletého finančního rámce. To je určitě velký úspěch Evropského parlamentu, protože to právě byla vaše žádost, abychom měli tento střednědobý přeskum rámce, který vznikl v roce 2013 ne všechny změny, které jste si přáli, tam byly zapracovány, ale některé věci ano. A proto návrh rozpočtu na rok 2018 je takto vlastně ne, bez změny politicky aktuální. Není tam vyžad, nejsou vyžadovány žádné další politické změny, ale samozřejmě teď nás čeká eh, řádné rozpočtové řízení, čeká nás trialog, nesmíme ztrácet čas. A v říjnu nebo v listopadu. Potom doufáme, že tedy eh, padne konečné rozhodnutí ze strany parlamentu a rady. To je dobrý den pro spolehlivost eh, evropského rozpočtu. A teď vyhlížím také do let 2019 a 2020, tak to vlastně vzniká vyšší míra flexibility, která nám umožní realizovat ehm, nová opatření. A eh, také můžeme přihlédnout k prioritám Evropského parlamentu, a které takto můžeme i potom ehm, ufinancovat a ospravedlnit. K příštímu víceletému finančnímu rámci se eh, dnes hodně hovořilo na Radě pro všeobecné záležitosti. A my samozřejmě k tomu také předložíme příslušný dokument. Rozpočet po roce 2020. Rozpočet v následujícím desetiletí. Kolegyně Krecu pracuje tedy zejména na otázce strukturálních fondů s tímto tedy eh, jakýmsi mm, dokumentem, který předložíme, vlastně chceme předložit několik možností, eh, jak by mohla vypadat rozpočtová strategie do budoucna. Chceme se takto postavit k různým otázkám a předložit tedy různé scénáře. V tuto chvíli vnímáme tři rozpočtové mezery. První je odchod eh, britských přátel. Britové zodpovídali za 15 našich příjmů. A přes eh, ten takzvaný rebate eh, byli čistými plátci. Takže tak to vlastně nám tedy v příštím, v eh, příští deset, příštím desetiletí bude chybět 10 až 13 miliard euro ročně. Eh, za druhé, eh, vlastně máme nové úkoly, které mají narůstající význam a které při schvalování předchozích finančních rámců které, vlastně za které zodpovídal kolega Levandovský, v takovémto rozměru ještě nebyly viditelné, jako ochrana hranic, Eh, kontrola hranic, uprchlická krize, eh, pomoc eh, pro země, jako je Řecko, Itálie, Bulharsko, které jsou tím nejvíc postiženy, migrace jako taková, terorismus, boj proti terorismu, výzkum v oblasti obrany, Nyní v letech 2017, 18, 19 máme vlastně částku asi 19 milionů Eh, která se předpokládá pro pilotní projekty společného výzkumu v oblasti obrany. A to bude ale odděleno od roku, eh, tedy od eh, horizontu 2020, takže tady není žádná konkurence mezi dvěma typy výzkumu. Ve chvíli, kdy tyto pilotní projekty budou přijaty členskými zeměmi, tak bychom rádi z toho vlastně udělali Eh, každoroční rozpočtovou položku, položku v příštím finančním rámci. Mm, máme takový cíl asi 2%. Eh, ti členské, těch členských států, kteří vlastně jsou v mm, NATO. Eh, v, v průměru tam máme asi 3%, ale každopádně musíme udělat více. Teď to máme nastaveno na 2%, ale musíme, na 2%, ale musíme udělat více a něco z toho je potřeba také evropsky koordinovat a spolufinancovat. Jedna miliarda ročně v příštím desetiletí už je proto předpokládána a není to moc. V tuto chvíli dáváme 200 miliard eh, vlastně eh, společně členské státy ročně. Eh, vlastně máme tady mezeru 100 miliard. Takže to jednou miliardu vlastně přispíváme takovým malým příspěvkem. A ono by se to tedy mohlo potom eh, eh, z roku na rok zvyšovat. To jsou všechno nové úkoly, nové povinnosti. Tohle to všechno se přidává k eh, tomu, co jsme financovali v minulosti. Takže vlastně mm, máme nové závazky. A přitom, pokud takto chceme pokračovat v té dohodě, tak máme prostě mezeru v rozpočtu a to může mít klidně 20 až 24 miliard. A samozřejmě ta mezera je i politická. Tady se vlastně snažíme aspoň část toho, co se nachází mimo eh, rozpočtu, ro, rozpočet, to integrovat. Jako například fond eh, European Development Aid, no to dává smysl určitě to bude mít narůstající význam. A to by mohlo být významný program nebo taková programová oblast, která by se integrovala do rozpočtu. Ale potom je zřejmé, že přicházíme tedy s tím jedním procentem, a to vlastně nestačí. A potom je e, zřejmé, že tyto mezery určitě e, nevyřešíme škrty. Takže samozřejmě tedy, jak, jak jsem říkal, předkládáme tenhle ten eh, takzvaný dokument reflection paper, který chceme využít proto, abychom se zamysleli nad tím, co s tím uděláme. Máme tedy tu eh, mezeru eh, v Brexitu. Chceme to udělat tedy škrty, řešit škrty nebo nějakými čerstvými financemi. Některé členské státy říkají, až Britové odejdou, tak prostě zmizí peníze. Jiní říkají, ti zbývající to budou muset nahradit. Eh, zajímá nás nějaká střední cesta, eh, kdy tedy eh, taky finanční rámec potom v radě dosáhne jednomyslnosti. Ale potom máme tu druhou mezeru, to jsou ty nové povinnosti. A tady potřebujeme nové peníze, nové příjmy. A pouze dodatečně k tomu můžeme mít různé e, přesuny, škrty a podobně. Takže já chci zabránit následujícímu. Pokud pro kontroly hranic a různé otázky týkající se migrace a uprchlíků, pokud na ně vydáváme miliardu ročně, a pokud tohle to bychom financovali stoprocentně škrty u strukturálních fondů, tak by zase vznikla nová propast v evropské rodině. Tam by potom některé členské státy které eh, vlastně spoléhají na svůj vývoj infrastruktury, sociální eh, vývoj a také vývoj ekonomiky. Eh, tyto státy by řekly, tady škrtáte vlastně na půl cesty. a vy financujete migrační povinnosti, které jsou tedy v zájmu zejména jiných členských států. Švácko, Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Itálie. Já chci zabránit této propasti. Takže ty naše velké programy, jako strukturální fondy, sociální fondy, zemědělské pilíře, ale taky Horizon 2020, Connecting Europe Facility – tady jde o jejich efektivitu, o otázku, jak smysluplné byly tyto projekty. Všeobecně tedy bychom by ty příš, příští rozpočty měli napojit na otázku přidané hodnoty. Každé euro musí přinést přidanou hodnotu nebo představovat přidanou hodnotu vůči eh, vedení programu pouze na národní úrovni. Musíme také přeskoumat, co to vlastně znamená přidaná hodnota. Máme nějakou právní eh, definici? Máme nějakou politickou definici? I k tomu předložíme různé návrhy, k tomu se ještě vrátím. Otázka nových příjmů, diversifikace příjmů, otázka eh, tedy eh, toho, co vlastně navrhuje i Mario Monti. Já mám jakousi ambici aspoň dvě z těch eh, předkládaných eh, zamyšlení eh, převést do příštího finančního rámce. Například energie, klima, klimatická ochrana klimatu, systém ETS. Mohli, mohla by to nabídnout řešení? A naopak bychom měli zvažovat, zda například příjmy z daní, které jsou velmi komplexní, nezastavíme. Takže eh, Montyhu zprávu, kterou vy jste si vyžádali, bychom měli eh, mm, využít proto, abychom i na té příjmové stránce něco reformovali. Takže například, co třeba druhý pilíř? Mělo by to zůstat v zemědělské oblasti, nebo by se to mělo dostat do strukturálních fondů? Mělo by tady být ko- eh, kofinancování na národní úrovni, nebo to zůstane na úrovni společenství a plném financování? Měli bychom naše strukturální fondy napojit na eh, country specific recommendations, to znamená tedy doporučení pro jednotlivé země. Eh, potom tato doporučení by musela být ještě lepší a konkrétnější. A v některých členských zemích také eh, by se museli zaměřit na konkrétní regiony, protože ty programy třeba vůbec nejsou zaměřeny na, země, na konkrétní zemi, ale konkrétní region. Máme na to hm, dost lidí, Eh, potom vlastně potřebujeme také společné rozpracování těchto country-specific recommendations eh, ze strany národních a regionálních zpráv spolu s odborníky z komise. Eh, a nyní cituji. Existují některé hlasy, které říkají právní stát, rule of law. To je podmínka pro udržení strukturálních programů. To je velmi komplexní a citlivé. Na konci to vlastně všechno zůstává v jednomyslnosti. Musíme přeskoumat, zda a kde u těch strukturálních programů a zemědělských programů můžeme dosáhnout škrt, škrty, škrtů. Já si myslím, že nové peníze, nové zdroje dostaneme pouze tehdy, pokud nejprve modernizujeme, budeme zjednodušovat a sami dosáhneme tedy některých eh, škrtů. Hmm, rozpočet eh, Evropské 27 kdy vlastně nám bude chybět 62 milionů eh, občanů, kdy nám bude chybět 10 až 13 miliard, to prostě nemůže být už kopií stávajícího víceletého finančního rámce. Ale opět se vracím k té přidané hodnotě. Tento argument eh, často mm, předkládají i členské státy. Vám i mně. A já to otočím a zeptám se členských států. Jste ochotni, jste připraveni, když můžeme prokázat přidanou hodnotu? Jste potom ochotni danou povinnost financovat evropsky. Já teď nehovořím o evropské armádě, to už budu dávno v důchodu, možná to ještě zažiju. Ale ta by měla samozřejmě obrovskou přidanou hodnotu, ale tady už nejde potom o daňového poplatníka, ale o moc. Ale všeobecně bych rád řekl, že pokud máme úkol udělat tedy toto Eh, na evropské úrovni efektivnější a nákladově výhodnější, tak potom určitě budou i ty peníze. A zase ta přidaná hodnota a dvě otázky. Je to v zájmu, ta přidaná hodnota, když například na venkově v Bulharsku eh, se staví železnice a kofinancuje se, která vlastně eh, mm, vede jenom v těch bulharských regionech. A tam je to vlastně, eh, eh, kde je HDP 10 tisíc euro, nebo potom máme třeba země, kde naopak eh, to má 60 tisíc euro a když by to vedlo až do této země. To je, máme tady negativní transfer, unii negativních transferů, nebo máme společnou solidární strukturu, strukturální a hospodářskou politiku. Dává to smyslu, abychom poskytovali předvstupní pomoc i na v, západním Balkáně? tamnějším vládám, parlamentům pomoci eh, jim dosáhnout evropských hodnot, abychom usnadnili jejich schopnost eh, vstoupit eh, časem do evropské úrovně a také samozřejmě udržet mír na, na západním Balkánem. A tak, aby se ze Srbska nestala, nestalo Velkosrbsko. Je to přidaná hodnota pro Ira, Němce, Švéda? Já si myslím, že ano ale zároveň to zas, z, je to vlastně definice, která už je poměrně široce pojatá. A potom máme takzvaný timing na časování. Takže my to vlastně musíme předložit do konce roku. Pokud tedy nepovažujete pozdější eh, ča, časový, eh, časové datum za vhodnější z nejrůznějších důvodů. Brexit a jeho strukturální dopady to bude pro eh, finanční rozpočet, který máme předložit do konce tohoto roku, to nebude dostatečně jasné. Takže samozřejmě ty eh, volby vedly k dalšímu spoždění, takže teď vlastně eh, máme opravdu větší spoždění, než které jsme očekávali ještě ve chvíli toho spuštění článku 50 a co třeba taky rozpočet 2019. Tam už se samozřejmě zapracují plné eh, dopady Brexitu, ale já už tady vlastně hovořím o eh, budoucím desetiletí a potom tenhle ten eh, reflection paper, který chceme předložit příští týden a také ta naše bílá kniha, pokud to dává, pokud vám to bude dávat smysl, pokud to bude smysluplné, tak musíme si počkat na reakce, musíme teprve potom dojít k nějakým závěrům. Eh, eh, možná na Evropské radě v prosinci, možná dokonce až eh, v příštím roce, třeba v únoru nebo v březnu. Takže pokud máme tady nějaké dopady, pokud by to mělo mít dopady na ten rozpočtový rámec, tak tady v podstatě už tedy musíme ehm, uznat, že záměr komise tento návrh mít až na jaře příštího roku. A konečně na závěr, poslední bod. Když tedy předložíme ten rámec na jaře, bylo by dobré, pokud třeba váš výbor eh, už vůbec nestrácel čas, eh, stejně celý parlament by nestrácel čas i s radou, ale vlastně ještě před evropskými volbami eh, se tedy pustil ehm, do těch důležitých otázek. A ještě říkám naposled, návrh Levandovský eh, Barroso 2012 eh, červen. Eh, v druhé polovitě roku už nic. Tam potom byly nějaké think tanky, nějaké debaty, bla, bla, bla. 2012 nic. Teprve v druhé polovině roku 2013 to nabralo na rychlosti a v roce 2013 v prosinci tedy schválení, ale tam už nebylo potom možné začít v roce 2013. 2013 byl ztraceným rokem pro evropské investice. Pokud se z toho chceme poučit, a protože tentokrát to bude ještě těžší, protože minule to byla vlastně stejná eh, komise, Barroso Levandovský, stejný parlament. V tomto roce máme mm, eh, tedy budeme mít volby, v roce 2019 budeme mít novou komisi, nové poslance. Tady existuje obrovské riziko toho, že ten návrh komise potom bude přijat teprve v roce 2020. Takže nemohli bychom mít nějakou dohodu, že rada a parlament si tedy pohlednou do očí a řeknou si, pokusme se před květnem roku 2020, to znamená, vlastně je na to rok, eh, dosáhnout dalšího eh, víceletého finančního roce a potom až odejdou naši britští přátelé Eh, bude to tedy také, bylo by to také jasným eh, znamením evropské akceschopnosti. A vlastně začne tedy nový proces Evropské 27. A eh, zase srovnávám to s Bratislavou a Římem. A tady jsou vlastně velké zájmy pro to, aby víceletý finanční rámec byl dosažen co nejrychle, abychom ukázali, že Evropa je stabilní, homogenní a je ochotná řešit své povinnosti. My tedy k tomu předkládáme podklady, ale vy musíte říct, kdy to musíme všechno předložit a rada také. Takže prosím vás, eh, Pobavte se o tomto scénáři po roce 2020. Pobavte se o tom eh, s cílem nějaké jednoty. Děkuji. Komisér, pour votre... Děkuji, pane komisaři, za vaše odhodlání a vaše nadšení a vaši vůli dát Evropě rozpočet, který potřebuje, aby mohla splnit své cíle. Dnes odpoledne jsme si vyslechli odborníky, také úvodní poznámky našich dvou zpravodajů, paní Toma a pana Olbrichta. Samozřejmě musíme vyhodnotit dopady Brexitu a rozpočtové dopady, dále potom jaká přidaná hodnota, jaké evropské veřejné statky, jaké vlastní zdroje. Určitě nemůžeme dále pokračovat, že v tom, že budeme systematicky dělat to, co jsme dělali dosud a očekávat nějaké nové výsledky odlišné výsledky. Evropa je tedy na křižovatce, jak to zaznělo. A teď budeme mít první výměnu názorů, možná pár otázek, ale prosím stručně, protože pan komisař Ettinger musí v 17.45 odejít, to znamená za čtvrt hodiny. Vezmeme tedy tři řečníky, paní Toma. Prosím, kolegové, buďte struční Prosím, snažte se tu otázku položit za jednu minutu, to by bylo skvělé, to by byla velká přidaná hodnota. Madame Thomas. Paní Toma. Dvě minuty, ano? Ne, minuta nejde. Dvě minuty? No dobře. No ale jděte do toho. Ano, já samozřejmě začnu. Já chci poděkovat panu komisaři Ettingerovi za to, že přišel a za jeho důvěru Evropskému parlamentu, ale také za to, co jste zde říkal ohledně nedostatečného na rozpočtování těch stropů, vlastních zdrojů a tak dále. Tady souhlasím se vším, ale pak jsou zde otázky a problémy. První problém se týká přidané hodnoty. Ano, samozřejmě přidaná hodnota. Kdo by byl proti přidané hodnotě? Ovšem otázka je, a já tady mám určité nedostatky. Ta přidaná hodnota by neměla být eh, takovou záminkou, eh, protože já jsem to viděla u soudržnosti Připomněli to i naši experti. Pokud jde o investice, kdyby zde nebyl převod ze soudržnosti, tak bychom měli ještě větší nedostatek investic než po krizi v roce 2009. A vy chcete seškrtat první pilíř, přesunout do druhého pilíře, to je v podstatě jedno, ale co vidíme ve skutečnosti. Já mám trošičku strach, že tady, jak bych to řekla, hledáme záminky. Protože peníze prostě nejsou, abychom reagovali na nové priority, tak jak jste je vyjmenoval. Takže jen takovéto upozornění a potom jedna otázka. Je zde problém, a sice jaká strategie? Já hájím tu myšlenku, že vzhledem k tomu, že máme pět scénářů komise a nemáme žádnou strategii, tak a si musí parlament vyhrnout rukávy a předložit scénář, který by mohl být základem. Ale jedna věc je jasná, pokud nebudeme mít nějakou minimální představu o té vizi, o té strategii, tak těžko můžeme vypracovat nějaký rozpočet. Jak se na to díváte? Co se stane s tím scénářem v následujících týdnech či měsících? Pan Komisař říká, že přijde ještě na mimořádnou schůzi příští týden 28. v 17 hodin na, minut, na hodinu a 30 minut. A nyní Anely Jetemaky. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pár stručných otázek. Brexit přináší specifická opatření. Je to také příležitost, jak obnovit rozpočet. A jaký je váš postoj k této věci? Nebo položím tu otázku jinak. Zamyslel jste se například nad tím, jaký by měl být počet poslanců nebo jaké by mělo být sídlo parlamentu, kde by se dalo ušetřit. Pak jste říkal, že máme 12 až 14 miliard eur rozdílu. Co byste nám mohl říci o tomto čísle? Co je tam vlastně zahrnuto? A další věc. Třetí aspekt, který se týká také úspor, možných úspor. Evropská unie se zavázala že bude dodržovat dohodu o klimatu. Ovšem pořád podporujeme ekonomiku založenou na uhlí. Chce Evropská komise pokračovat v dotacích na uhlí a fosilních palivech? Eh, Děkuji. Eh, připomínka jedna a dvě otázky. Já si myslím, pane komisaři, že je dobré, když takto trošku opatrně hovoříte o tedy, eh, se dostáváte do té debaty o těch různých fondech. V mé zemi mm, se někdy požaduje o tom, eh, abychom tedy vlastně dohnali to, co nyní financujeme z, různým, z různých fondů. Tady se vlastně zanedbává mm, povinnost najít nějakou rovnováhu mezi potřebou vnitřního trhu a také eh, eh, potřebou jakési solidarity mezi nejrůznějšími eh, částmi. Tak, abychom také zabránili výsledkům, jako jsme viděli ve Velké Británii nebo v USA. Otázka je, podaří se s radou a zejména také s radou pro všeobecné záležitosti na, na, dohodnout se na pracovních postupech, tak aby se nám podařilo to, co v minulosti trvalo velmi dlouho, jsme nyní spustili v tomto ambiciozním časovém eh, plánu. A ještě chci říci, že slyšení v minulém týdnu jasně ukázalo, že taky máme jasnou diferenciaci mm, Erasmus+, tady je vlastně 20% žádostí a u Horizontu 2020 máme skvělé návrhy, Eh, mnohem více, než, než jich můžeme eh, využít. Děkuji. Děkuji, Jose Manuel Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našemu komisaři za jeho angažovanost a, a za cíl mít víceletý finanční rámec v tomto funkčním období. To je podle mě velmi důležité a je to také důležitý signál pro občany. Otázka je, zda budeme definovat globální částku VFR a potom to rozdělíme. Je zde také otázka taková trošku provokativní. Zda si myslíte stejně jako já, že 1,23 hrubého národního důchodu není dostačující? Já si myslím, že to není dostačující 1,23 A další otázka je, zda kompenzace, ty rabaty skončí či ne. Protože já se ptám, jestli ty rabaty skončí nebo ne. Protože jednoduchost rozpočtu a čitelnost rozpočtu je také velmi důležitá. A je to příležitost tedy ten odchod Spojeného království k tomu, aby se skoncovalo z rabaty. Když říkám 1,23 hrubého národního důchodu, tak hovořím o tom maximu, na kterém se dohodly členské státy. Ale může se to změnit. Já si myslím, že 1,23 s ohledem na strategii 2020, která ještě neskončila, tam se cíle tedy zachovávají, já si myslím, že 1,23 to by měl být minimální cíl. Děkuji, pan Depre. Děkuji, pane předsedo. Blahopřeji, pane komisaři. Děkuji vám za vaše odhodlání. Mám dvě otázky. Když jsem si vyslechl experty i vás, tak mám pocit, že hlavním problémem teď jsou výdaje. Všichni říkají, že jsme trochu nezvládli tu přerozdělující funkci. Vy jste tedy také něco navrhnul. Neměli bychom se tedy domnívat, že jistá reorientace výdajů je předpokladem k tomu, abychom vypracovali únosný víceletý finanční rámec. Někteří z nás, a já k něm patřím, jsou znepokojeni tím, že mnozí občané ztrácejí důvěru v Evropskou unii, stávají se euroskeptiky a volí euroskeptická hnutí. A teď v tom všem, co děláme, jak dosáhneme toho, aby občané měli pocit, že děláme pro ně něco navíc? Jak by se v tom mohli lépe orientovat? Děkuji, paní Gresle. Děkuji. Teď si nejsem jistá, zda ta strategie, že takhle položíme všechny otázky a potom um, ty odpovědi za to opravdu povede k těm eh, eh, potřebným změnám. Já znám hráče, já vím, že tohle je všechno těžké. Takže vlastně otázka přidané hodnoty, ta je důležitá taky z hlediska efektivity výdajů. Mm, zatím to vypadá tak, že vlastně každý členský stát chce mm, tedy eh, vynakladat své prostředky, aniž by mu do toho někdo hovořil například ty železniční projekty. Tady se vlastně snažíme dostat více eh, nákladních vlaků na železnice, to se nám úplně nepodařilo. Eh, třetina výdajů v mm, přístavech byla neefektivní, co se týče eh, venkovské infrastruktury. Tam mm, jsme vytvořili mm, řadu takových efektů napojení a vlastně tam bylo řada věcí, které se měly dělat národně nebo regionálně. Takže bez jasných cílů, bez efektivní eh, projektové kritiky v eh, vlastně poměrně krátké době to nepůjde. A tak vlastně vás vyzývám i vaši komisi k tomu, abyste to udělali. A ono to nepůjde, pokud eh, členské státy u těch strukturálních fondů půjdou tak, jak jsme to vždycky dělali, pokud budeme dávat zemědělství to, co vždycky. Potom vlastně nebude mít Evropská unie prostředky tak, jako nyní. Takže já se přimlouvám za to, abychom mm, se vlastně snažili opravdu dosáhnout nějaké změny v rozpočtu. Děkuji. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já mám eh, jeden takový názor a potom dvě stručné otázky. Především si nemyslím, že krácení výdajů pro příští VFR e by bylo rozumné, pokud chceme řešit budoucí výzvy, kterým budeme muset čelit. Čelíme jim už teď a ještě jim budeme čelit v nadcházejících letech. Opravdu si myslím, že bychom měli přinejmenším zmrazit stropy na úrovni z roku 2020, na úrovni, které dosáhneme v roce 2020, což je 180 miliard v závazcích. Ale mm, mám ještě otázky. Za prvé, podle Evropského účetního dvora nesplníme 20% výdaje, nebo výdaje potřebné na 20% snížení dopadů klimatu. Takže nemyslíte si, že bychom měli splnit ty závazky, které se týkají výdajů na klima? A souhlasíte s tím, že podíl výdajů na klima by se měl podstatně navýšit v nadcházejícím VFR? A druhá otázka, ta se týká doby trvání příštích finančních vyhlídek bylo řečeno, že jedna možnost by bylo 5 plus 5 let, Co znamená to plus mezi těmi pětkami z praktického hlediska? Děkuji. Paní Maritič. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji panu komisaři, že mezi nás přišel. A chci také poděkovat našim hostům za skvělé prezentace k EFR. Já vám chci položit otázku na časový harmonogram, protože já myslím, pane komisaři, že je velice důležité, že jste říkal, že opravdu potřebujeme návrh na jaře 2018. A pak musíme přijmout rozhodnutí před příštími volbami, než budeme mít další komisi, pokud chceme, aby k implementaci došlo po roce 2020, v prvním roce nového VFR. Ale nejsem si jistá, jestli to vůbec možné. Protože když jsme o tom jednou mluvili tady v rozpočtovém výboru, zástupce komise mi říkal, s tím vám přeju hodně štěstí, pokud máte pocit, že je to možné a že je to proveditelné. Takže mě by zajímalo, co máte v plánu, aby se to opravdu podařilo. A také mi připadá, že pokud chcete aby se naplnil tento časový plán, tak toho moc nemůžeme změnit. Nemůžeme rozpočet pro příští finanční vyhlídky měnit moc. Možná pro ty další, to znamená 2028 a dál, ale v této chvíli, pokud chcete velké změny, rozhodně proběhnou velké diskuze a já se nejsem jistá, jestli máme všechny analýzy, všechny údaje, všechny informace v této chvíli. Pan Olbricht? Děkuji. Já bych navázala na to, co říkala paní Maletič. Mám dvě praktické otázky. Za prvé, dnes proběhlo zasedání GAG. Jak k tomu teď přistupuje rada? Co si myslí dnes o VFR? Možná je to naivní otázka a nemáte na ně odpověď, ale stačí, abyste nám to řekl. Nicméně otázku položit mohu. A za druhé, Zase navazuji na otázku paní Maletič. Jak podle vás předložíte ten návrh VFR? Protože my musíme připravit svůj postoj. Ta debata samozřejmě probíhá. Mluvil jste o jaru, předtím to byl červen, červenec, září. Jak to vidíte dnes? Kdy to bude předloženo? Děkuji poslední pan Perinsky. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mně stačí minuta. Pane komisaři, souhlasíte s tím, že kritéria pro přidanou hodnotu by měla přispět ke snižování nerovnosti různé úrovně. Mluvil jste o Bulharsku, o té mezeře, o té propasti investice, které pomáhají Bulharsku přiblížit se směrem nahoru, by představovaly přidanou hodnotu, kterou by Evropská unie mohla velice přesvědčivě ukázat občanům. Ukázala by, že je pro celou Evropskou unii, nejenom pro Bulharsko. A máte pocit, že potřebujeme opravdu dobrou pobídku pro fondy pro strategické investice, protože nedávno jsme ve Štrasburku slyšeli zprávu, že Evropská patnáctka měla 91% podpisů a Evropská třináctka 9. A to je opravdu trapné. Je to směšné, pokud chceme dosáhnout většího zbližování a soudržnosti. Takže kritériem, které by nás mělo vést, které bychom měli řídit, jsou možná investice ne do železnic, ale do pracovních míst, a to znamená investice do lidí protože jsou obrovské rozdíly mezi potenciální zaměstnaností, potenciálními pracovními místy a nedostatkem kvalifikovaných lidí. Takže pokud bychom se mohli dělat plán, jak říkala paní Toma, jakousi strategii, ze které by vycházel ten nový sedmletý program, myslím, že s tím by se mohli stotožnit evropští občané, i když by tam byly nezbytné škrty, kdybychom ukázali, že každé euro přináší prospěch celé Unii. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Říkali jsme, že veřejné mínění musí pochopit, co dělá Evropa. Je důležité, aby Evropa promlouvala k Evropanům, protože jinak nastane taková kampaň jako v Británii a potom Evropa velmi těžko ospravedlňuje svou existenci a svou přidanou hodnotu. Takže co si myslíte, že můžeme udělat, aby rozpočet Evropské unie byl pro evropské občany čitelný? A myslíte si, že můžeme dospět k rozpočtu, který bude mít jednotný obraz a bude schopen dát Evropské unii dostatečnou, dostatečnou finanční kapacitu. V tom čase, který uznáte za vhodné, nám prosím odpověste a můžete doplnit své odpovědi 28. Pane předsedo, dámy a pánové, na Radě pro všeobecné záležitosti dnes e, nikdo nevystoupil s tím, že by očekával návrh komise už tento rok. Hmm, já si myslím, že květen, červen, červenec. Já bych tuto otázku s vámi tedy pozoroval, podíval bych se nad tím, kdy máme tedy už hmm, jakési výpovědi o absolutoriu a o Eh, rozpočtové struktuře po odchodu Británie. A potom bych řekl, že vlastně co nejdříve to předložit. To znamená, hned jak vlastně máme jasná prohlášení, která se můžou eh, integrovat do víceletého finančního rozpočtu ohledně tedy dopadu Brexitu. Hmm, teď vám řeknu k tomu času, eh, až pokud tento parlament nebude už eh, diskutovat o tomto rámu a příští parlament se vlastně k tomu dostane teprve vlastně, eh, řekněme třeba ehm, na konci léta, na začátku eh, podzimu, a to vlastně by stejně bylo tedy někdy eh, tohleto období 2018 až 19, 2019 až 20, ale každopádně nás čeká desetiletí. Takže buď tento parlament před volbami, nebo příští parlament po volbách. A uděláme tedy všechno proto, aby jeden rok vyjednávání eh, mezi parlamentem a radou už vedl k dobrému techni- dobré technické přípravě a tento scénář, vlastně, abychom toho dosáhli 2018 až 2019. A nebo to uděláme až v roce 2020. To musíte prioritizovat vy. Proto je to i vlastně jedna e, z těch navrhovaných možností v tom reflexním papíru, e, reflexním dokumentu. A když potom vlastně hovoříme o e, HDP pro kapita o 10 tisíc a v jiných zemích je to 60 tisíc, pokud tyhle ty země máme nějak propojit, tak kde je ta přidaná hodnota? Tam není, že tě, z těch 60 tisíc klesnou třeba na 40 tisíc, ale ti, z těch 10 tisíc se dostanou třeba na 20 tisíc nebo 30 tisíc. A k tomu e, slouží strukturální pro, programy Evropské unie a také infrastrukturní programy. Já to považuji za přidanou hodnotu. Já si myslím, že to je v zájmu e, německého daňového poplatníka, luxemburského daňového poplatníka, aby tedy na venkově v Bulharsku Eh, se posílila konkurenceschopnost. A to platí vlastně i pro možnosti nalézt tam práci. Tak to bych tedy definoval přidanou hodnotu. Eh, kolegyně, eh, Toma, já nechci škrtnout druhý pilíř. To byl citát. Někteří lidé se nad tím zamýšlejí. Chtějí to tedy převést do strukturálních fondů. To je otevřená debata moje stanovisko je eh, trošku zdrženlivější. Vize. Já bych vám rád navrhl, aby ten eh, příští finanční rámec měl tři pilíře. Hospodářská moc, konkurenceschopnost, a za druhé solidarita a za třetí bezpečnost. Tyto tři cíle těch můžeme dosáhnout v evropském e, týmu lépe, než jednotlivě na úrovni jednotlivých e, zemí. Takže e, jsou to tři věci. Bezpečnost, mm, hospodářská síla a jinak ještě chci říct, že Horizont 2020 je velký úspěch. My jsme řekli, že chceme 3 HDP dát do výzkumu a vývoje to by bylo 450 miliard euro. Teď vlastně eh, máme pouze 300, takže nám 150 miliard chybí. Eh, ten eh, horizont vlastně znamená ročně asi 11 miliard a v tom příštím finančním rámci chci mít prostředky pro výzkumné projekty navýšeny, nikoli seškrtány protože s těmi joint undertaking, s důležitými projekty a podobně můžeme prokázat, že existují důležité výzkumné oblasti, kde žádný členský stát, žádný samotný podnik je dost silný, ale společně členské státy a my, evropský rozpočet a společně také rozpočet členských zemí a taky evropské hospodářství, to všechno koordinujeme, tak Eh, vlastně i vůči Pentagonu a Silicon Valley nebo Šangaji a Seulu jsme dost výkonní. Rabat eh, pro eh, Brity, to byla, řekněme, jakási matka všech rabatů a tak to bychom potom měli uvolnit i jejich děti. Takže vlastně samozřejmě tady povede ke seškrtání všech rabatů. To způsobí velké zjednodušení a tak si taky představuji ten finanční rámec a vlastně tedy ze strany návrhu komise kolegyně eh, eh, Gressle hovořila o jasných cílech, o country specific recommendation. Pokud budou detailnější, jasnější, tak můžeme ty cíle mít. tak vlastně, abychom ukázali, jak ty členské státy využívají prostředky pro projekty. Potom budeme mít tam samozřejmě taky možná více Eh, prostředků pro kofinancování venkova, můžeme mít nějaké závazné cíle a potom třeba nějaký regiment nemůže třeba vybudovat jenom tak novou radnici, a tak dále. Pokud si stanovíme, že cílem tohoto regionu musí být třeba optické vlákno a podobně. Mě zajímá, taky, abychom splnili investice pro ochranu klimatu. Tady nám eh, trošku eh, je, je vlastně eh, velmi důležitá kontrola účetního dvora, která vlastně musí poukazovat cestu i vlastně do toho příštího finančního rámce. My předložíme návrhy definicí, co to znamená plus pět. Pět je jasné, sedm je jasné. Co, co je plus pět? Co je závazné? Co znamená ča- střednědobý přeskum? <clears throat> jaké jsou tam flexibility, které v těch prvních pěti letech nebyly předpokládány. Jinak jsem vděčný eh, za to, že můžu znovu před, eh, předložit tu, eh, tento dokument návrhů komise. Prosím, využijeme tento rok, i když nepředložíme už samotný rámec, udělejme takovou přípravnou práci, tak aby ta doba kdy, po předložení samotného návrhu eh, už vlastně mohla vycházet eh, z nějakých eh, jasných základních kamenů, které na minule chyběly. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Konkurenceschopnost, solidarita, flexibilita, to je hezký program. Brexit, kterého všichni litujeme, může být nakonec šancí pro Evropu. Pokusme se o to. Děkuji a uvidíme se v úterý příští týden. Vážení kolegové, my budeme pokračovat, naše hosté jsou pořád s námi a možná pro ně máte nějaké otázky po těch skvělých vystoupeních, které zde přednesli. Kdo se hlásí o slovo? Paní to máte dvě minuty vám nestačily? Ne, v pořádku? Kdo se hlásí o slovo? Pan Fernandeš se nehlásí o slovo. Takže pokud se nehlásíte o slovo, tak možná můžeme dát slovo našim expertům. Každému na dvě minuty, dvě, tři minuty. Prosím. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Několik z vás eh, ve svém vystoupení zdůraznilo, že BFR by měl být transparentnější a měl by být propojený se strategií. V této chvíli máme Evropu 2020. Pro další eh, vyhlídky musíme připravit Evropu 2030 abychom opravdu propojili cíle a priority ze strategie s aktivitami v rozpočtu, a zřejmě, abychom také úplně změnili rozpočtové položky, možná abychom i restrukturalizovali rozpočet, protože vy jste také říkali ve svých vystoupeních, myslím, že jak pan Kozlov, tak pan profesor, že bychom měli spíš eh, vycházet z výsledků stolby rozpočtu. Kdybychom to tak udělali, tak by evropský rozpočet vycházel z programů a programy potom by byly založené na projektech a aktivitách s cíly a ukazateli, což je všechno, co se dělá na úrovni členských států v operačních programech. A tak bychom také mohli pomoct strukturalizovat evropský rozpočet a stanovit cíle na úrovni evropské strategie. Myslíte si, že je to proveditelné? I ve světle prezentace pana komisaře. Myslíte si, že je to proveditelné pro příští eh, finanční vyhlídky, anebo až pro ty další? Děkuji. Alors on va prendre l'ensemble des questions. Takže si nejdříve se sbíráme všechny otázky a potom eh, vyzvu naše hosty, aby na ně odpověděli. Pan Olbricht? Ano, je jeden z nejzajímavějších prvků, protože velice často si stěžujeme, že jsme v obtížné situaci, protože nemáme strategii. A zvlášť pan Kozlov říkal, že máme jakousi směsici EU 2020 a 10 priorit komise. Myslíte si, že je tady jakási komplementarita? Protože je tady zřejmé, že se politické priority nepromítají do reality. Ano, jistě, je to jasné, ale myslíte si, že je tady jakási komplementarita, že se ty věci doplňují, anebo každé směřuje jinam? Protože to znamená, že máme vlastně dva soubory priorit nebo strategických cílů. A já myslím, že to je velmi důležité, protože pokud to tak je, měli bychom si vybrat. Měli bychom se dohodnout, na čem budeme pracovat do budoucna. To je moje otázka. Děkuji. Paní Toma? Oui, en fait... Ano. Žádný z vás skutečně nenastavil zrcadlo implementaci víceletého finančního rámce v porovnání se strategií 2020. Možná je to proto, že ta strategie 2020 byla příliš široká, nebo možná proto, ale to je otázka, kterou vám chci položit. Neměla financování, které bylo na úrovni jejich ambicí, nebo z jiných důvodů, které bych od vás ráda slyšela. Druhá otázka k přidané hodnotě. se odešel, ale vidíme, že alespoň tedy z mého pohledu je to věc, která se neustále vrací, protože vidíme, že na jedné straně máme ambice, o kterých eh, rada hovoří, na druhé straně jsou zde prostředky, které dává rada k dispozici a mezi tím je takový rozdíl, že je třeba hledat řešení a ta řešení jdou cestou rozpočtových škrtů, které je třeba ospravedlnit, odůvodnit a často se zde tedy odůvodňuje přidanou hodnotou. To je tedy můj pocit. Teď máte odpovědi k nějaké té definici přidané hodnoty? A pak je tu jedna otázka, já to, já to řeknu jinak. Kdyby tady byl pan komisař, řekl by, že je to legrační, když francouzska mluví o zemědělství, ale mě velmi zajímá to, co jste říkali o druhém pilíři a sice, že by se s ohledem na udržitelný rozvoj měla provést taková přeorientace, reorientace zemědělských výdajů. Evropa potřebuje rozpočtové prostředky. Nejde jen udržovat status quo. Takže potřebujeme další rozpočtové prostředky. Já si myslím, že nepůjde o to ten rozpočet nějak eh, navyšovat či snižovat, ale naopak ji změnit. Jak se díváte na tento vývoj? Pak mám další otázky, především eh, k CCCTB a vůbec k vlastním zdrojům. Já si myslím, že otázka redistribuce musí vycházet především ze spravedlivého zdanění. A teď eh, ta nejneudržitelnější daňová nespravedlnost eh, je v tom, jak jsme viděli všude, v těch různých aferách a skandálech, že velké nadnárodní firmy neplatí daň, zatímco všechny malé a střední podniky svou daň platí a všichni občané platí svou daň z příjmu a velké nadnárodní společnosti neplatí nic. Takže než začneme hovořit o redistribuci, tak se musíme zamyslet nad tím, jak obnovit spravedlivé daně, které budou rovné. Já si myslím, že především je třeba zdanit nadnárodní podniky. Děkuji. Pokud velké nadnárodní společnosti neplatí daně v Evropské unii, tak je to proto, že členské státy jsou natolik hloupé, že si navzájem konkurují a potom zde máme daňová rozhodnutí. Takže to je jasný důvod. Já bych se rád zmínil o negativní přidané hodnotě, protože v našem systému, který hovoří o tom, že každý členský stát bude mít právo na takovouto obálku prostředků. Každý členský stát se snaží získat zpátky své kuličky. Já se na to dívám jako lokální aktér. Já jsem byl předsedou eh, departamentální rady, byl jsem eh, pověřen eh, sociální politikou a prefekt mi říkal, vy vůbec nečerpáte peníze z Evropského sociálního fondu, to není normální, takže jsme se do toho pustili. Najali jsme poradce, protože jsme potřebovali někoho, kdo bude schopen komunikovat s komisí, vyplňovat všechny ty uh, formuláře. Ta evropská pomoc byla 50%, to znamená, že my jsme nakonec navýšili veřejné výdaje, abychom mohli této pomoci využít. Takže se stává, že Evropská komise tímto aktivuje veřejné výdaje. Vidím, že někdo další se nehlásí. Ještě pan Olbricht? To je ještě otázka pro pana Kozlovse. Proč hovoříte o cyklu 13 let pro VFR. Já myslím, že 10 to je v pořádku, ale 13 je opravdu velmi zajímavý. Jak jste, to, jak jste k tomuto číslu došel? Jak jste to vypočítal? Děkuji. Eh bien, je vais maintenant... Dobře, takže já teď dám slovo našim třem expertům. Nejdříve pan Kozlovský. Prosím, odpovězte na otázky, které vám byly položeny a podělte se s námi o vaše doplňující komentáře. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za tuto povzbudivou debatu. Z pohledu účetního dvora jsme velice rádi, že k této debatě dochází a že budou další následovat. A to právě potřebujeme. Já myslím, že bychom měli využít všechny páky, které máme, abychom zajistili, že tyto debaty budou probíhat nejenom tady v parlamentu, což velice vítáme, ale také, jak se ptal pan Olbricht, co se odehrává v radě. A to je velice důležité. A rada by měla naslouchat tomu, co se snažíme říct. A já myslím, že pozitivně na této debatě také to, že naše instituce jsou v tomto ohledu partnery. Účetní bůr je obvykle vnímán jako kdosi, kdo přijde a kritizuje a dává spoustu doporučení. Některá z nich se těžko implementují. To se mění, ale já myslím, že v této konkrétní debatě jsme spíš partneři. Jsme partnery komise a partnery parlamentu a jsme také partnery Evropské rady. A ke konkrétní otázce těch 13 let začínáme plánovat další finanční vyhlídky dva, tři roky před koncem těch stávajících. A je možné, že další finanční výhled bude na 7 let, takže to už máte nějakých 90 let, plus období N plus 2 nebo N plus 3, to je 12 let. A potom to konečné uzavření eh, proběhne rok a půl na to, po konečné lhůtě. Takže klidně z toho máme hned 13 let. A ty konečné platby se v některých platbe, případech provádějí 5, 6, 7 nebo možná i víc let, když to počítáte od okamžiku, kdy bylo přijato rozhodnutí o programu výdajů, někteří kolegové už to zmínili, priority se mění naše situace v posledních letech je trošku extrémní. V minulosti to tak nebylo, ale já myslím, že do budoucna se to bude možná stávat stále častěji, měli bychom být připravení. A tu otázku trvání bychom měli řešit. A já vím, že to není otázka snadná. K těm strategickým cílům EU 2020, deseti prioritám – My jsme v posledních letech ve výročních zprávách trošku zapracovali konkrétně na horizontu 2020 a zjistili jsme, že cíle nebyly úplně převedeny nejúčinnějším způsobem do operativních výdajů. To je jedna věc. A další věc je to, že s každým politickým cyklem stanovíme nové politické cíle, ale přitom máme v kapse stejnou hromádku peněz. A tomu já říkám reorientace, změna priorit, přebalení. A pro účely účetnictví a zodpovědnosti je pak prakticky nemožné pro řadové občany pochopit, kde vlastně Evropa intervenuje. Teď máme šanci situaci vylepšit a proto opět z pohledu účetního dvora žádáme otevřenou debatu. Máme seznam všech priorit, těch, které jsou ve smlouvách, které jsou dlouhodobé. Máme naléhavé priority, těch je hodně, je to migrace a tak dále. Ale třeba eh, pokud je o migraci, členské státy se neshodnou na to, co všechno máme na mysli, co vlastně chceme financovat v oblasti migrace. A to je důvod, proč máme tento seznam, ten seznam politik, které potřebujeme v Evropské unii, v globalizovaném světě. A chci opakovat, že, zopakovat, že ta bílá kniha pro mě byla tak trošku šok, když jsem viděl, kolika ohledech zaostáváme jako Evropská unie. A 6. června se také konala akce, kterou organizovalo výzkumné centrum komise. Tam byli mimo jiné eh, hosté z OECD, kteří to analyzovali ještě do větší hloubky. A závěr byl například takový, že zaostáváme nejen z pohledu rozšíření širokopásmového internetu, ale co je ještě důležitější z hlediska toho, co využívají podniky z toho, co je k dispozici. A to je jedna z věcí, kterou je třeba dát na stůl a nad kterou je potřeba se zamyslet. To by mohl být příklad jedné věci z toho seznamu. Jistě budeme mít dlouhý seznam, to je jasné. Měli bychom se zamyslet nad kritérii, a podle účetního dvora je jedním z kritérií evropská přidaná hodnota. Každý občan Evropské unie by měl být schopen stotožnit se s určitými výdaji. A já myslím, že když mluvíme o programech, jako je Erasmus, když mluvíme třeba o interních politikách, o obraně, bez ohledu na to, na co se vydá nějaké euro z evropského rozpočtu, dokážeme to s něčím spojit. Máme bezpečnější prostředí, máme například méně teroristických hrozeb. A proto to kritérium evropské přidané hodnoty jistě je takový generický pojem, ale při troše snahy si myslím, že by to mohlo být hlavní kritérium pro debatu. A také souhlasím eh, s tím, co říkáte o rozpočtování na základě výsledků. Hodně se o tom mluví a podle mě se v současné době děje přinejmenším to, že máme program a pak zjišťujeme, jaké výsledky ten program má a pak řekneme, dobře, tohle jsou výsledky. To jsou výsledky, které jsme očekávali. Já myslím, že rozpočtování na základě výsledků v, tradiční, v tradičním slova smyslu znamená, že vymezujeme výsledky, které chceme dosáhnout a potom prověřujeme po určité době, jestli k tomu vůbec došlo. Takže já si myslím, že jsem eh, snad řekl všechno, co jsem mohl ve vyvzeném čase a jsem si jistý, že další experti také mají co říct. Děkuji. Děkuji, pane Kozlovsi. A nyní má tedy slovo pan doktor Akus Kengel. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom pár poznámek k té nové strategii a novým prioritám. Já jsem nikdy neslyšel o pokračování strategie Evropa 2020. a že by se připravovala nová komplexní evropská strategie, která by se jmenovala třeba Evropa 2030. Pro mě je velkou záhadou, co se vlastně stane. A jsem velmi skeptický, pokud jde o přípravu takové strategie. Máme jednotlivé politiky, jednotlivé strategické priority, ale já se obávám, že takový komplexní dokument, jako byla třeba Lisabonská strategie nebo strategie Evropa 2020, mít nebudeme. Možná, že bychom měli pokračovat, měli bychom se držet těch dvou nejvýznamnějších priorit, které byly stanoveny z hlediska posílení konkurenceschopnosti a udržitelnosti a solidarity a sociální inkluze. Ale kromě toho bych ještě řekl další věc. I v současném VFR jsem měl vždycky pocit, že máme velký problém, protože má, nemáme sice nějaký velký eh, rozpočet, máme nějaké položky výdajů, máme věci, které se pojí se strategií Evropa 2020. Hlavně politika soudržnosti může poskytnout prostředky k dosažení hlavních cílů, což je naplnění strategie Evropa 2020. Takže já si to vykládám tak, že k politice soudržnosti se přistupuje jakémusi zázračnému nástroji, jaké zázračné politice, která dokáže naplnit těch 11 tematických cílů spojených s cíly pro rok 2025. Takže Ono to není tak koncentrované, přestože se dřív mělo za to, že reforma politiky soudržnosti se řídí zjednodušením a koncentrací. Ale když se podíváme na ty priority, jsou rozmanité a dotýkají se různých politik. Takže já myslím, že místo využití politiky soudržnosti a těchto prostředků k dosažení dalších politických cílů bychom měli navýšit jednotlivé rozpočty pro jednotlivé politiky, jako je vzdělávání, odborná průprava, výzkum a vývoj a tak dále. I rozpočet na soudržnost by měl být koncentrovanější, měl by se zaměřit na konkrétní věci. Euh, Děkuji a na závěr paní Margit Trenzenstahler. Děkuji. Pět. stručných bodů. Já si myslím, že bychom tady určitě měli mít uh, takový mix uh, škrtů a přesunů a um, co se týče ve výdajích, samozřejmě míra výdajů, to je politické rozhodnutí, ale z akademického úhlu pohledu um, určitě existují dobré argumenty pro rozšíření evropského rozpočtu. Máme také systém nevlastních zdrojů, který by měl mít tři zdroje, jako říkal komisař Ettinger. Za eh, zrušení eh, daně z přidané hodnoty, eh, potom vytvoření toho takzvaného balíčku, jak to navrhovala Montyho skupina, a potom vlastně taky daň e, korporátní a potom také výnosy, které budou vycházet z výpočtu na základě hrubého domácího e, příjmu. Jinak máme oblasti politiky, které jsou relevantní pro všechny členské země, jako například migrace, uprchlická politika, z toho nebudou mít výhody jenom země, jako je Německo, Itálie, mm, Švédsko, Rakousko, další, ale všechny členské státy. Tomu můžeme říkat evropský veřejný statek kontrola migrace například. Takže se jedná o to definovat, jaké jsou evropské veřejné statky, co to je, které členské státy nedokáží sami zajistit a které nemohou být jinak eh, zajištěny než na evropské úrovni. A jakmile se na tom dohodneme, co to je ty evropské veřejné statky, které musíme dát k dispozici Evropanům na evropské úrovni, tak na základě toho vybudujeme rozpočet. Připadá vám to jako dobrá metoda? Členský stát to eh, nemůže řešit sám, eh, takže tady je potřeba koordinovaného přístupu. To eh, platí třeba taky pro dekarbonizaci v dopravě, infrastruktuře, pro mobilitu studentů a další. Co se týče té vize a strategie, studenti a učni. Říkám studenti a učni. Nejen studenti, ale také učni. To jsou vlastně studenti v oboru, v nějakém praktickém oboru. Um, Je důležité mít vizi, v těch stávajících strukturách evropského rozpočtu je potřeba reformovat eh, výdaje a výnosy. Samozřejmě potřebujeme mít eh, vizi do budoucna. Hmm, pan komisař zmínil tři pilíře pro eh, rozpočet EU, který hledí do budoucna. Všechny jsou důležité. Ekonomická síla, solidarita, sociální inkluze. Mně tam ale chyběla ekologická udržitelnost. A to je určitě taky centrální pilíř reform. A na závěr zaznělo tady, že reformy výboj, vý, výdajů jsou důležitější než reformy v systému vlastních zdrojů. Na jedné straně reforma výdajů eh, pro evropskou přidanou hodnotu, to samozřejmě také vychází, jako je naprosto eh, zásadně důležité. Ale kromě toho vlastně taky důležité podpořit um, jak, jak, jakýsi přesun z toho národního vnímání vlastně do té evropské přidané hodnoty. Ale pokud by zítra měla vzniknout evropská daň, tak by bylo nutné, aby zároveň s europůčkou výběr daní na místní a státní, nebo tedy národní úrovni byl snížen. Tím chci říci, že pokud bude evropská daň, tak to bude další zátěž pro daňové poplatníky. Pokud tedy bude evropská daň, tak je potom nutno odlehčit, snížit daně vybírané na místní a národní úrovni. Ne, vy se mnou nesouhlasíte. To závisí na daní, když to bude daň, která dnes, když je to třeba daň z nadnárodních společností, které dnes v podstatě neexistují. No ale tu daň pořád budou platit spotřebitele. No tak v tom případě to můžeme rovnou ukončit, protože neuděláme nic. No já vím, že vy jste ze zásady proti daním, pane předsedo. Ne, no nejsem ze zásady proti daním. Já jenom říkám, že každá daň, která zatěžuje výrobu, vede k delokalizaci a tím pádem k zaměstnanosti. Bylo dokázáno, že na evropské úrovni, pokud budou ty daně vybírány na celoevropské úrovni, tak to nebude mít dopad na delokalizaci. No tady nebudeme otvírat tu skříňku, protože to by bylo opravdu velké riziko v tuto pokročilou hodinu. Pane Depre, vy máte ještě pár minut. No já mám otázku tady pro paní. Já jsem to pochopil tak, ale možná jsem nedávala úplně pozor, že je toho názoru, že mezi novými vlastními zdroji by neměl být zdroj z DPH. Pochopil jsem to dobře? To není nový zdroj. To už je zdroj. To už je zdroj. No ne, nové vlastní zdroje, o které jde, to jsou zdroje, které by byly založeny na harmonizaci sazby DPH a na určitém procentu, například 1% z celého tohoto výběru, které by směřovaly tedy do evropského rozpočtu. Já se ptám, protože to je jeden z těch potenciálních zdrojů, které jsou uvedeny v dokumentu pana Montyho a je to poměrně pozitivně přijímáno. Takže když jste proti, tak proč jste proti? A nebo jsem vám špatně rozuměl. Podle mě vedle té corporate text je to, text je, je to jeden z prvků, který by mohl zajistit harmonické fungování vnitřního trhu. A myslím si, že mezi vlastními zdroji jsou dvě velké kategorie. Jedna, která zlepšuje fungování vnitřního trhu a druhá, která eh, usnadňuje dekarbonizaci a energetickou transformaci. Jedna minuta, prosím. Já bych to ne, nedefinovala jako první prioritu. Ty politické možnosti, na které se zaměřujeme, třeba nemohou být eh, vymáhány efektivně na eh, národní úrovni. Takže vlastně takovéto eh, vlastní zdroje eh, vycházející z daní, to by bylo příliš komplikované a taky bych se zbavila eh, daně přidané hodnoty tak, jak je v, té, v tuto chvíli definována. No promiňte, ale to tedy vůbec nedává žádný smysl. Když máte corporate tax, tak to můžete přece dělat na evropské úrovni. Já vůbec nechápu váš argument je možno vytvořit eh, podmínky prostě ve všech členských státech existuje corporate tax, takže vy tady teď říkáte, že to může existovat jenom na evropské úrovni, to prostě nejde. Euh, tak se nám ta debata trochu prodlužuje? Ano? Pokud jde o tu rozpravu o vlastních eh, zdrojích, tak tam rada, nebo tedy účetní dvůr na tom ještě tolik nepracoval. Máme 10 nebo 11 potenciálních zdrojů. Mnohé z nich byly diskutovány bez velkého úspěchu na radě, ale jsou zde dvě další věci, které byly nedávno zmíněny. Já bych je rád teď připomněl. Jsou zde určité nedostatky při výběru cel a to tež platí pro DPH. Takže vlastně nemusíme ani vytvářet nové daně. Měli bychom se spíš zamyslet nad eh, poněkud eh, umírněnějším úsilím, ale pokud chceme Evropu s členskými státy, které se chtějí podílet, tak prostě bychom měli dosáhnout toho, aby členské státy lépe vybírali to, co by mělo být vybíráno. A tím budeme mít pravděpodobně dost prostředků k tomu, abychom ne úplně třeba pokryli tu mezeru, ale do určité míry. Děkuji. Pokud jde o clo, tak bychom si možná mohli položit otázku, proč země, přes kterou transituje zboží, si ponechá 25 celních poplatků? <laughs> V každém případě, pokud chcete zachovat celní poplatky jako vlastní zdroj, tak neuzavírejte, neuzavírejte dohody o volném obchodu jinak než třesoucí se rukou, protože po každé tak zaniká tento zdroj. Bylo to tedy velmi bohaté, velmi zajímavé. Skutečná otázka je, co chceme s Evropou vlastně udělat. A jakmile to budeme vědět, tak se pokusíme najít rozpočet, který bude odpovídat této vizi a této strategii. A právě o to teď možná jde. Nemusíme čekat na to, až vystoupí Spojené království abychom měli trochu jasnější vizi. Já doufám, že na podzim, na podzim budeme mít jasněji. Na závěr, pane Olbrichte. Ano, já musím říci, že to bylo částečně, částečně tedy můžeme být spokojeni, protože naším plánem bylo diskutovat o v současném eh, víceletém finančním rámci, ovšem komisař to změnil, začal hovořit o tom budoucím, což trochu uvrhlo do stínu ten současný rámec. My jsme se ho snažili vrátit do diskuze, nicméně děkuji všem řečníkům, protože si myslím, že pro nás je důležité, pro nás jako zpravodaje, abychom si tedy přečetli ty vaše prezentace po našem setkání, protože je tam spousta prvků v těchto prezentacích, eh, o kterých jsme neměli čas diskutovat, takže si myslím, že to je velmi zajímavé a spoustu informací jsme od vás dostali, takže já vám za to velmi děkuji. Děkuji. Paní Tomá. Já už nechci dodat nic eh, k tomu, co říkal pan Olbricht. Já z tohoto slyšení odcházím eh, s opravdu spoustou informací a tomu tak opravdu nebylo vždy. Je tu spousta informací pro další práci a navíc eh, vidím, že pan komisař Ettinger k tomu přistupuje opravdu velmi bojovně, takže já děkuji všem, jsem velmi spokojená s tímto slyšením, děkuji našim hostům a všem účastníkům. No takže samé štěstí, když diskutujeme o víceletém finančním rámci. Já si myslím, že bychom měli udělat si tento politický sen a neměli bychom zůstat eh, vězni víceletého finančního rámce. To je vlastně jenom nástroj. Je tedy na nás, abychom byli odvážní, abychom si řekli, jakou Evropu chceme připravit, vybudovat, protože pokud potom vystoupíme před veřejným míněním se současnou Evropou, tak ten výsledek není jistý. A mohlo by to vypadat tak, že nás opustí i další. V každém případě děkuji našim hostům za jejich prezentace, děkuji všem, kdo se zúčastnil této schůze, kdo tady pokládal otázky. Má někdo něco do bodu různé? Ne? Takže ve středu 28. pokud se vám líbilo dnešní slyšení, tak eh, budete nadšeni 28. v 17 hodin, když se znovu sejdeme s panem komisařem Ettingerem. A potom ve čtvrtek 29. budeme mít zasedání od 9 do 12.30 ve výboru pro rozpočet. Končím zasedání.